Vážení kolegové, tak já bych zahájila naše zasedání. Vítám ty, kteří se vytrhli z prázdnin a e, přišli do parlamentu. A my nyní bezodkladně, vzhledem k tomu, že máme hodně nabitý program, zahájím naše dnešní zasedání a e, Jediné, co bych chtěla říci, než dám slovo slovenskému předsednictví, je, že vás chci informovat, že schůze je přenášená po internetu. Jinak eh, program se měnit nebude až na jednu drobnost. A sice po eh, eh, rozhovoru s ministrem Ivanem Korčokem bude tisková konference tady před sálí, takže já bych vyběhla na 5-10 minut z toho důvodu, takže nejlepší asi bude na těch 5-10 minut schůzi přerušit a potom bychom pokračovali Eh, a budu se to snažit dohnat tím, že bych mluvila rychleji. A, takže pokud nemáte nějaké námitky, tak bychom mohli postupovat takto, schůzi přerušit a nyní bych hned dala slovo ministrovi Ivanu Korčokovi, Eh, který zastupuje slovenskou vládu, která nyní má na starosti předsednictví v radě eh, a mm, my se s ním uvidíme na plenárních zasedáních také a on je eh, ministr, který, nebo AFKO je ten výbor, který bude spolupracovat ministrem Korčokem. Je to první slovenské předsednictví Rady Evropské unie a v parlamentu po, eh, po prázdninách a po kontaktech s občany uvidíme, je to, nepochybně to bude velká výzva, eh, takže nyní se seznámíme s úkoly na nadcházející měsíce a já tedy poprosím pana ministra Korčoka, státního eh, tajemníka Slovenské republiky, eh, aby si vzal slovo. Děkuji, paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, členové výboru AFKO. Velice vám děkuji za pozvání na toto setkání a výměnu názoru o prioritách slovenského předsednictví velice oceňuji mm, toto setkání. Já sám nejsem ministrem jaksi pro AVKO, ale osobou, která obvykle zastupuje předsednictví, tedy osoba, která má přímý kontakt s vaším výborem a já se moc těším na naší spolupráci. Současně bych chtěl vás znovu ujistit, že se těšíme a budeme určitě spolupracovat velmi úzce a intenzivně. Evropský parlament považujeme za významného partnera v rámci realizace našich eh, priorit. Žijeme ve světě spolurozhodování a proto vás nemusím přesvědčovat o tom, jak je přínosná dobrá spolupráce s Evropským parlamentem. Vážení členové Evropského parlamentu, dříve než se budu věnovat eh, otázkám, které vy a váš výbor považujete za eh, nejpodstatnější, tak bych si dovolil pár poznámek ke dvěma jiným oblastem, které taky, myslím, jsou velmi důležité. Za prvé vás chci stručně informovat o tom, jaké priority si slovenské předsednictví stanovilo pro tento semestr. A za druhé bych eh, se s vámi chtěl podělit o e, informace o setkání e, hlav států v Bratislavě příští týden. A samozřejmě nejdůležitější část mého úvodu a výměny se bude týkat především té problematiky, která je jaksi v kompetenci tohoto výboru. Takže nejprve k našemu programu, jakožto předsednictví. Možná bych měl začít kontextem, ve kterém jsme převzali naše první předsednictví aniž bych zacházel do hlubokých politických analýz, eh, jsem přesvědčen, že tento kontext eh, lze popsat jako celkovou nejistotu napříč Evropskou unii. Eh, ono sice to platí pro všechna minulá léta, ale ta nejistota vlastně narostla po eh, hlasování v referendu ve Spojeném království. Takže my jako předsednictví bychom jaksi těžko mohli hledali eh, náročnější politický kontext. Proto jsme si vytyčili priority mm, na základě dvou, tří principů. Za prvé se chceme eh, usilovat o dosažení co nejvíce hmatatelných výsledků, protože v dobách nejistoty naši občané samozřejmě velmi často ztrácí eh, důvěru v Evropskou unii a myslím si, že nejlepší způsob, jak eh, toto zvrátit, je přinést hmatatelné výsledky. Takže my na základě celé řady legislativních návrhů chceme skutečně e, jak si dosáhnout e, značného pokroku. Další významný princip pro nás je pomoci překonat fragmentaci. Upřímně řečeno musím připustit, že když jsme se rozhodli si zvolit jako princip překonání fragmentace. Bylo to několik měsíců před referendem ve Velké Británii a netušili jsme, že ta eh, fragmentace může zajít tak daleko. Nicméně jsme i nadále přesvědčeni, že bychom se všichni měli maximálně snažit tuto fragmentaci zastavit, protože je to nejenom politická fragmentace, když se podíváme na různé oblasti, Eh, evropské politiky, inter, vnitřní trh, digitální trh. Hodně se eh, věnujeme problematice energetiky, dalším oblastem, tak si myslím, že eh, ve všech těchto případech fragmentace představuje problém a proto my se zavazujeme udělat maximum pro to, abychom pomohli toto odbourat. Pak jsou tu čtyři tematické bloky, kterým bychom se chtěli věnovat jako předsednictví. První se týká ekonomicky silné Evropy, to je, to je cíl s několika položkami. Eh, samozřejmě týká se to rozpočtových otázek, tam máme hodně nabitý program. Hodně peněz? No tak, spíš, spíš nabitý program. Eh, předsednictví, jak si samozřejmě primárně potřebuje přijmout rozpočet na příští rok a my jsme rádi, že eh, bylo dosaženo pozice v radě, hm, takže jsme vstoupili do trialogu s Evropským parlamentem a doufám, že s vaší podporou Eh, dosáhneme aspoň jistoty ohledně toho, jak v příštím roce budeme financovat naše cíle. A, takže když říkám, že program je nabitý, tak jsem si samozřejmě vědom i dalších otázek. Mm, to se týká um, revize víceletého finančního rámce. Eh, komise asi příští týden by měla předložit nový návrh a to bude velice důležité. A nebudu zacházet do podrobností, ale doufám, že dokážeme lépe reagovat na potřeby, které máme a politické výzvy, kterým čelíme s lepší flexibilitou nebo možná se sjednodušením nebo dalšími cestami. To je významná část naší práce. Pod titulkem Ekonomicky silná Evropa Mm, chceme také věnovat pozornost a dosáhnout pokroku eh, v jednom takovém významném tématu a to se týká kapitálové unie, unie kapitálových trhů. Je velice důležité pro malé a střední podniky, aby měli snažší přístup ke kapitálu a proto, eh, protože to je taky důležité při eh, zajišťování pracovních příležitostí a růstu. A také považujeme sice za prioritu, ale uvidíme, čeho bude možno dosáhnout. A sice jak posunout ku předu proces eh, stabilizace, větší udržitelnosti měnové, ekonomické a měnové unie. To bude nepochybně velmi těžké za daných okolností, ale mohu vás ujistit, že jako členská země eurozóny velice podporujeme další kroky, které jsou potřeba. E, jako první fáze je tu zpráva pěti předsedů a, a ne, jaksi nedokončená práce, která by měla dospět k vytvoření jasného harmonogramu toho, jak budeme nadále postupovat především v oblasti ekonomické koordinace včetně oblasti daňové. Druhá skupina témat, která jsme si vybrali, je jednotný trh. A tady bych se zaměřil na dvě otázky, především energetická unie e, s jejími všemi dimenzemi. Během našeho semestru se zaměříme především na e, bezpečnostní dimenzi, e, zabezpečení dodávek plynů, transparentnost mezivládních dohod a samozřejmě eh, věnujeme jaksi velikou pozornost eh, celému tomu balíčku klimatických změn. Eh, druhý okruh otázek v oblasti jednotného trhu je, je digitální jednotný trh a tady máme eh, data, přenositelnost, geoblocking, eh, roaming a všechny tyto otázky a tady mohu říci, že také eh, se těšíme na dobrou spolupráci s Evropským parlamentem. Třetí blok se věnuje výzvám migrace. Já nebudu zacházet do podrobností my jsme se snažili nalézt vhodnou formulaci pro tuto část našich priorit a proto říkáme nejenom migra- udržitelnou migraci, ale také asilovou politiku. My jsme přesvědčeni, že migrace jako taková není problém, to je jev, eh, se kterým jsme eh, žili eh, desítky a stovky let, ale budeme se maximálně snažit, aby toto bylo udržitelné. Ta dimenze, nebo ten rozsah, do kterého se e, migrace dostala v loňském roce, podle našeho názoru je neudržitelná střednědobě a dlouhodobě. Co do počtu ilegálních migrantů přicházejících do Evropské unie. Takže, aby i tato oblast byla udržitelná pomocí všech nástrojů, které máme, i za pomoci dosažení pokroku v oblastech tak významných, jako je eh, evropská eh, ostraha hranic a pobřeží. A my jako slovenské předsednictví chceme, aby eh, tato ochrana hranic byla operativní. Legislativní práce je dokončena, ale teď je potřeba to, jak si uplatnit v reálu. A konečně Globálně angažovaná Evropa je další titul. To je oblast, kterou považujeme za velmi důležitou a po, jak si takto oznamujeme, že chceme, aby Evropa byla e, globálním hráčem Um, A myslím si, že během slovenského předsednictví asi uvidíme, co se bude dát dělat s TTIPem, SITA, eh, hodou z Číny. Nicméně už teď třeba vidíme, co se TTIPu týče, že budeme potřebovat interní diskusy na úrovni rady, jak dále postupovat třeba v souvislosti s TTIPem dojde k neformální eh, radě ministrů obchodu v Bratislavě ve třetím zářijovém týdnu a já doufám, že tehdy proběhne široká politická rozprava ohledně toho, jak budeme dále postupovat. SETA je velice důležitá dohoda a já doufám, že se nám podaří úspěšně tento proces dokončit během příštího summitu Kanady s EU samozřejmě citlivá je otázka toho, jak se vypořádat s našimi závazky a, se, a s postavením Číny jako tržního hospodářství. Ono by to, to bude mít dopad na členské státy a je potřeba nalézt správný rámec, abychom, eh, jaksi, aby, abychom viděli, jaké budou naše závazky v této souvislosti. Dámy a pánové, tím se dostávám k druhému, druhé části mého vystoupení, které by vás mohlo zajímat, a to jsou nadcházející eh, schůz, setkání hlav států v Bratislavě. Ta příští se bude konat v pátek, příští pátek v našem hlavním městě. A já se nechci pouštět do nějakých eh, eh, hlubokých eh, úvah o Spojeném království, příčinách a důsledcích a tak dále, to je téma jiné diskuse. Ale chtěl bych říci, že co se týče vlastních procesů, tak pracujeme s tím, co ohlásila premiérka Theresa May, když oznámila, že očekává notifikaci ze strany Spojeného království koncem tohoto nebo začátkem příštího roku. A do té doby je naše pozice, tak jak jsme se dohodli 29. Eh, června mezi 27 členskými státy, ne, nezačnou žádná jednání dříve, než Spojené království bude notifikovat svůj záměr opustit Evropskou unii. A současně by, myslím, ale Bratislava měla nabídnout příležitost pro hlavy států zahájit otevřenou důkladnou diskusi o budoucnosti evropského integračního procesu. Hlasování ve Spojeném království se týkalo, to, to bylo hlasování o budoucnosti té země, o tom, jestli bude nebo nebude součástí Evropské unie, ale současně se e, jde o národní pozice. E, teď nehovořím za radu, ale za e, eh, naší zemi. E, a samozřejmě to vyvolává otázky týkající se toho evropského projektu a my se tím musíme zabývat a nemůžeme ignorovat tu skutečnost, že naši občané v řadě zemí eh, jak si pochybují o schopnosti Evropské unie mm, poskytnout jim to, co považují za důležité. Takže v Bratislavě by měl být zahájen ten proces úvah a otevřená rozprava jak o e, diagnostice těch příčin, tak o tom, jakým směrem by se měly ubírat ty úvahy a měli bychom se dohodnout na tom, že by tyto úvahy měly vyvrcholit příští rok v březnu při příležitosti 60. výročí římské smlouvy. A současně jsem přesvědčený, že bychom měli v Bratislavě nalézt společnou půdu pro diskusy o jednotlivých oblastech, kde jsme přesvědčeni, že naši občané očekávají, že Evropská unie eh, bude jaksi úspěšnější než do posud. My jsme třeba na Slovensku přesvědčeni, že oblast, ve které bychom potřebovali více Evropy, je vnitřní bezpečnost. A z pohledu toho, co jsme bohužel zažili eh, v posledních letech, ty tragické události a teroristické útoky eh, napříč Evropou, tak eh, je naší povinností podívat se na to, co bychom mohli zlepšit v oblasti vnitřní bezpečnosti a nelze to ale ani samozřejmě oddělovat od vnější bezpečnosti. Dále samozřejmě migrace. Já doufám, že eh, dosáhneme nějakého základního koncenzu ohledně toho, že migrace bude moci být udržitelná jedině tehdy, když znovu získáme kontrolu eh, a, a omezíme počet přicházejících migrantů do eh, Evropské unie a současně primární cesta zajištění tohoto stavu je důsledná ochrana vnějších hranic. A my myslím si, že v Bratislavě bychom mohli dosáhnout koncenzu na eh, toto téma. A třetí oblast, kterou bychom se měli zabývat, je ekonomika. Ekonomická diskuse o naší budoucí eh, obchodní politice, také s výhledem na, nebo s, s ohledem na zkušenosti, které jsme získali v souvislosti s projednáváním TTIPu, SETY, um, Eh, kdy musíme také reflektovat to, co si o tom myslí občané pro, o, o této nezbytné součásti naší ekonomické politiky. Já doufám, že eh, v Bratislavě nastartujeme eh, pod, jaksi poctivé úvahy, že to nebude jenom formální Eh, nebo tradiční výměna eh, názorů mezi těmi dvěma tábory, těmi, kteří chtějí více Evropy a těmi, kteří chtějí méně Evropy. My bychom měli překonat eh, toto tradiční schéma. Musíme se podívat na to, co se stalo, proč se to stalo a na to bychom se měli primárně soustředit. A konečně bych chtěl říci, že si jsem plně vědom toho, jak důležitá témata eh, máte ve svém portfoliu vy, ve vašem výboru. Eh, eh, interinstitucionální dohoda o lepší legislativě, například naše předsednictví je první, které bude implementovat celý cyklus programování, interinstitucionálního programování tomto měsíci budeme eh, projednávat eh, Letter of Intent, eh, kdy Jean-Claude Juncker bude popisovat tedy priority pracovního programu komise. Budeme také spolupracovat s Evropským parlamentem o Eh, společné deklaraci o legislativních prioritách, protože tady já jsem naprosto přesvědčený, že náš přístup je shodný, tak abychom eh, dosáhli našich cílů. Připravujeme v rámci rady, hm, se připravujeme na praktické aspekty mezinárodních dohod, dále To je, myslím, to hlavní, co se týče interinstitucionální dohody o e, lepší legislativě. Dále transparentnost. My v podstatě čekáme na návrh komise ohledně e, mandatorního registru transparentnosti Vím, jak je problematika transparentnosti rozsáhlá, nejenom pro tento výbor, ale jak je to důležité pro, pro nás, pro všechny. Všechna rozhodnutí by měla být co nejtransparentnější a i tady my čekáme eh, na návrh komise ohledně registru, eh, povinného registru transparentnosti. Dále, volební zákon. Not surprise anyone because I want to be open that uh, we are aware of uh... My uvědomujeme, že to je uh, velmi složitá problematika, že tady je dlouhý seznam různých požadavků na změnu volebního zákona. Je to spojeno s řadou citlivých aspektů ve členských státech, včetně toho, že Některé národní parlamenty předložily svá eh, stanoviska. A já si upřímně myslím, že ta otázka, na kterou bychom se měli pokusit v rámci našeho předsednictví odpovědět, je, jestli je realistické aspoň částečně dosáhnout shody nebo dohody o některých eh, eh citlivých věcí, které sem spadají. A tady bych rád ocenil vaši zpětnou vazbu o tom, co si myslíte, že je realistické. Také si uvědomujeme ty časové, ten časový rámec, že je tady určité okno příležitosti, kde bude možné ty věci změnit, ale to okno eh, tady nebude věčně, čas plyne. A musíme mít na paměti i ty praktické dopady na implementaci, víme, že musí být k na národní úrovni. A kromě toho jsem vás ještě chtěl ujistit o tom, že vzhledem ke všem těmto citlivým aspektům na tom budeme pracovat velmi intenzivně. Máme na tom pracovní skupinu na radě, která zasedala hned první den našeho předsednictví. Teď eh, ta skupina bude zasedat po druhé, hned po prázdninách, takže rozhodně nechceme jenom sedět s rukama za zády. tak eh, my se k tomu rozhodně nestavíme, protože si budeme, jak důležitá věc to je. Právo na vyšetřování nebo šetření My jsme na konci nizozemského předsednictví všichni dostali k tomu ten informační materiál od nizozemského předsednictví. Diskutovalo se o tom na pracovní skupině. Nějaký zvláštní, zvláštní nadšení to na půdě rady nepanuje. A pravděpodobně eh, bychom měli vést dialog se stínami zpravodaji o tom, jaké přesně důvody stojí v pozadí eh, tohoto, této zprávy. My jako předsednictví zase dáváme najevo naše, naše odhodlání se tím zabývat, ale i tak si uvědomujeme, že to bude velmi obtížné prosazovat na radě. Vážení členové výboru, paní předsedkyně, už jsem asi mluvil příliš dlouho. Je mi naprosto jasné, že vás bude zajímat řada věcí, ale berte to ode mě jako upřímný, upřímné vyjádření ochoty s vámi spolupracovat. Já sám eh, se budu angažovat v řadě oblastí, ať už se budete ptát na eh, volební legislativu nebo další věci, tak to rozhodně Eh, nenechám na svých kolezích v té pracovní skupině, ale rád o tom s vámi budu komunikovat, protože si dovedu představit, že v některých těch bodech budu potřebovat, abyste komunikovali se svými protěžky na národní úrovni, protože bude potřeba dosáhnout dohody aspoň o některých částech toho volebního zákona. A to je na národní úrovni. Tolik tedy, paní předsedkyně, z mé strany na úvod. Děkuji vám již dopředu za tu velmi dobrou spolupráci, která určitě bude pokračovat do konce tohoto roku. Děkuji vám, pane ministře. Já chci dát slovo kolegům, kteří se přihlásili o slovo. Prosím, buďte co nejstručnější. Nemáme zase eh, tolik času, v podstatě jenom 15 minut na tuto diskusi. Pan Šeflin jako první. Dobrý den, pane ministře, děkuji, že jste sem přišel. Já vás tady vítám, nejsem, sedím tady před vámi. Vítám vás tady jménem našeho výboru a jménem EPP. Mám eh, velmi dlouhý seznam otázek, ale nebudu vám všechny klást. Eh, pokusím se projít eh, telegraficky. Když mluvíte o fragmentaci, tak asi bude potřeba rozlišovat mezi eh, různým přístupem různých stran. To, co v Evropské unii se zatím dělalo velmi úspěšně, tak to bylo řešení konfliktů. A já si myslím, že to je možné i v případě velmi odlišných názorů, které, které nezažíváme. Jsou tady určité hranice, Brexit asi jedna z nich. Druhá věc, o které jste hovořil, je nabitý program, víceletý finanční rámec a tak dále. Mohl byste eh, říci něco o tom, jak eh, vnímáte otázku řízení a zprávy, nebo jak to vnímáte z toho ústavního hlediska, tím budou občané určitě, určitě eh, zasaženi po té, co o tom Evropská rada rozhodne. A potom udržitelná migrace a asilový systém, to zní velmi pozitivně. Já ale nevím, co to znamená udržitelná migrace. E, asi se více dozvíme po tom bratislavském summitu. Nicméně některé členské státy tady vidí rozpor mezi kompetencemi členských států a Evropské unie. Mě by zajímalo, kde na té ose se nachází ta udržitelnost. A když jste hovořil o globálně angažované Evropě, tak se tím asi měl na mysli mezinárodní obchod, ale myslím si, že z hlediska bezpečnosti si myslím, že to ještě pořád, eh, ty konflikty dobře zvládáme v Evropské unii, ale myslím, že neúplně vážně Eh, bereme do úvahy možnost řešit ty konflikty mezi Evropou a zbytkem světa. By mě také zajímalo, jestli to odpovídá vašemu eh, přístupu, jestli to zapadá do, toho vašeho, eh, do té vaší globálně angažované Evropy. Jinak víme, že bezpečnost a zajištění bezpečnosti to se v posledních letech změnilo. Myslím, že je možné jak někteří analytici říkají, hovořit o druhé studené válce. Ještě někteří nás souhlasit nemusí. Ale i tak si myslím, že musíme mnohem více úsilí věnovat eh, kontra eh, špionáži. A mě jestli se tím také budete zabývat eh, v Bratislavě na summitu. A na závěr ještě jeden. Ještě jedna úvaha, když jste se zmiňoval o Brexitu, ať už to znamená cokoliv, dokonce i premiérka May eh, možná nemá úplně jasno v tom, co Brexit vlastně bude znamenat, kromě toho, že Brexit znamená Brexit, tak eh, eh se chtěl zeptat na ty různé lokální varianty. Nejde jenom o Spojené království, jde tady o Severněrsko, Irsko, Skotsko. A to všechno má své implikace a to asi nebude na pořad jednání vašeho předsednictví, ale Evropa by na to měla být připravena. Takže ještě jednou, děkuji, že jste sem přišel, Děkuji vám popřál hodně úspěchu. Pomítám se, na, eh, že po našem prvním předsednictví eh, jsme měli plné ruce práce. Mercedes Bresso má slovo, doufám, že budete co nejstručnější. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Vítejte tady, pane ministře. Potřebujeme více Eh, času na to, abychom probrali důležité otázky, než máme k dispozici, ale dovolte mi, abych se vrátila k některým z těch bodů, o kterých jsi se zmiňoval eh, během svého úvodního vystoupení. Myslím, že jeden z těch hlavních problémů, eh, které musíme řešit, souvisí se s složitostí fungování Evropské unie. A existuje celá řada různých dokumentů, pracovní program komise, zpráva pěti prezidentů, eh, je tady obrovský počet různých strategických dokumentů, které přijímá komise, rada, parlament. A z toho pohledu se těžko chápe, jakým směrem by se Evropská unie měla ubírat. Potřebovali bychom jakousi cestovní plán, který by to všechno zahrnoval a nastěnoval tu cestu ku předu. Naším úkolem by mělo být všechny tyto věci zjednodušit, eh, učinit je srozumitelnými pro média a pro, občiny, pro občany a dát eh, jasně najevo, co jsou ty nejdůležitější věci. A to je také vaším úkolem, abyste se o tom zmiňoval. Mě zajímalo, co si myslíte, že je možné udělat například eh, s migrací, s tou vnitřní bezpečností. To jsou věci, které naše občany zajímají nejvíce a nebo mě, co si myslíte, že zvládáte během vašeho předsednictví udělat pro to, abyste zabránili tomu, že se ta debata v té dané otázce vždycky vrátí na úplný začátek? Je potřeba tlačit na eh, radu, na Evropskou radu, na komisi i na parlament, předcházet různé argumenty a usilovat o to, aby se postoupilo od jednoho kroku k dalšímu určitým směrem, aby i občané měli pocit, že se věci eh, řeší, že se mění a že tady někdo nad tím má kontrolu. A potom k tomu, co říká pan Šeplin, bude eh, potřeba vyjasnit, co všechno bude ten Brexit znamenat, eh, co to bude zahrnovat. Kdybychom mohli mít nějaký cestovní plán Brexitu, tak by to bylo vynikající. Díky tomu by asi bylo pochopitelné, jak to přesně bude probíhat a jaké to bude mít dopady. A ještě jedna věc. Já už jsem měla příležitost eh, o tom hovořit tady několikrát. Dovolím si to ještě jednou připomenout. My jsme zahájili eh, proces zjednodušování eh, pro využívání evropských fondů. Bylo by dobře, kdyby komise mohla Eh, navrhnout nějakého svého experta, celkem by měly být eh, tři, kteří by se tím měli zabývat a jejich práce by také mohla ukázat občanům, že pokud dochází k nějakému zneužívání evropských fondů, tak jaká jsou přijímána opatření, eh, která by to měla zabránit. Jo, Leinen. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane ministře, za to vaše úvodní vystoupení, se kterým může plně souhlasit. Vy jste popsal situaci, ve které se Evropská unie nachází. Ta situace je dramatická. Nejsou tady jenom rozdílné názory, o kterých jste hovořil vy, ale eh, dochází k, skutečně k rozpadu zhody o těch základních principích, o které se Evropská unie opírá posledních 60 letech platilo, že Evropská unie je společenstvím hodnot a společenstvím eh, eh, pravidel. Teď vidíme, že v Maďarsku se vyhlasuje referendum o tom, jestli mají nebo nemají porušovat evropskou legislativu. Eh, v Polsku se teď hovoří o tom, jestli vůbec má platit rozdělení základních mocí. V Irsku se brání přijmout 13 eh, miliard euro, protože jejich daňová politika vůbec neodpovídá eh, členství na společném trhu. Myslím, že v Bratislavě budete mít hodně co, o čem diskutovat. A nevím, jestli se podaří všechny ty rozdílné přístupy sladit eh, v tomto jednom společenství, které v Evropě máme. Myslím, že kolikrát to je od sebe tak hodně vzdáleno, že se to bude dělat velmi těžko. Samozřejmě bylo dobře, kdyby v Bratislavě zazněl nějaký signál na adresu občanů, proč vlastně Evropu potřebují. Vy jste hovořil vnitřní, vnější bezpečnost, ano, to je vynikající téma, které občany zajímá. Já jsem se právě vrátil z Marseille, ale na cestě zpátky mi došlo, že Schengen už eh, eh, neexistuje. Já jsem musel hodinu stát ve frontě kde mi prohlíželi cestovní pas, kde tedy ten Schengen vlastně je, podle mě už dávno neexistuje. A e, bylo by dobře, kdyby se nám podařilo nastavit e, nějak ten e, rámec pro bezpečnost. A ještě jedna věc, o které byste nehovořili, je, jak dobře komunikovat o Evropské unii. Já si myslím, že politici dělají tolik chyb, nikdo vlastně obra- Evropskou unii nebrání. A proto mají populisté a šovinisté velmi jednoduchá, jednoduchou práci, protože nikdo se proti nikdy nepostaví. Vy jste eh, hovořil například o tom, že rada nemá žádnou chuť dovolit v ruském parlamentu mít právo na vyšetřování. Eh, víme, že někteří ani nemají vůbec chuť se připojit té iniciativě eh, ohledně transparentnosti. Je tedy nejisté, jestli rada eh, se vůbec kdy chce na něčem dohodnout a eh, posunout Evropu dál, anebo to ponechat tak, jak je to dnes. Děkuji. Ještě máme tři zájemce o slovo. Zvládnete to všechno na to odpovědět? Majte pak azartu. Děkuji, paní předsedkyně, skutečně velice stručně. Nejprve chci přivítat eh, zástupce slovenského předsednictví a přeji vám hodně úspěchů. Část vašeho programu Eh, jak jste říkal vy, eh, závisí hodně na současném eh, kontextu. Já bych tedy ráda řekla, že z hlediska AFKO, našeho výboru, vnímáme před námi velice důležitou eh, práci a myslíme si, že se tady můžeme v zásadních věcech pomoci, protože jedna z těch záležitostí, o kterých jste hovořil vy, souvisí s tím, zda jsme schopni přetvořit evropské instituce do něčeho, co bude mnohem efektivnější, bude lépe sloužit evropským občanům a jejich eh, zájmům a to je přesně Eh, teď eh, v ústředí našeho výboru, ať už jde o celkovou bezpečnost, globální bezpečnost, o Brexit, ochranu hranic nebo otázku řešení eh, globálního napětí nad rámec jednotlivých států. Pan Šepling hovořil o otázce bezpečnosti, což je věc, kterou řešíme neustále v Evropském parlamentu. My vnímáme to, že je potřeba, aby se zlepšilo sdílení spravodajských eh, informací mezi členskými státy, mezi jejich spravodajskými složkami a myslíme si, že to podporuje naše společné zájmy a potřeby, protože eh, před námi jsou rizika a nepřátelé, kteří fungují způsobem, který je velice efektivní eh, z hlediska jejich územního působení a fungování a my, my eh, nám tady jaksi eh, ta společná spolupráce chybí a tento deficit bychom měli dohnat. Podobně chci říci, že doufám jako kolegové, že Betislavský summit eh, zlepší důvěru občanů v Unii a Tomu určitě pomůže zlepšení oblasti bezpečnosti, zlepšení spolupráce v oblasti bezpečnosti, včetně spolupráce spravodajských eh, složek, eh, pak otázka uprchlické krize nebo otázka ekonomického řízení. To jsou další důležité záležitosti z hlediska demokratické kontroly a z hlediska efektivity politik má výbor AFOKO mm, povinnost eh, se nad tímto mm, zamýšlet, a to jak v rámci současných smluv, tak i případně v rámci nějaké revize. Takže každopádně vám přeji a i nám přeji hodně úspěchů v této práci. Nyní Ramon Chauregi, říká paní předsedkyně. Děkuji. Pane ministře, já bych se zmínil o třech záležitostech. Za prvé, je tady jedno téma, o kterém jste se nezmínil, ale já se domnívám, že to je téma nesmírně důležité v Evropě v tuto chvíli. Myslím si, že totiž v Evropě eh, panuje obrovské rozhořčení a to také v eh, napojení na daňové otázky. Vezměme si zemi, jednu z členských stát, jeden z členských států, Irsko. Vidíme, že se tam koncentrují zisky veliké společnosti eh, z celé Evropy a to je zcela nepřípustné. Lidé jsou skutečně rozhořčeni já jsem žádnou zmínku o této situaci ve vašem projevu neslyšel a já si přitom myslím, že je potřeba, aby Evropská komise, teď skutečně říkám, že to musí být komise, pan Moskovisi, aby navrhl opatření a zároveň, aby důsledně informoval všechny členské státy, každý členský stát, všechny ostatní členské státy o všech svých daňových rozhodnutích. Tato povinnost již existuje, proto se ptám, jak to, že Irsko všechny ostatní členské státy neinformovalo o tom, že tímto způsobem vlastně vybírá eh, daně za celou Evropu a to daně nižší než 1%. To je nepřijatelné. Evropa musí na tyto problémy reagovat a to hned teď. A druhá záležitost. Eh, vy já souhlasím eh, s tím, že Evropa musí kontrolovat své vnější hranice. To je samozřejmě eh, velice naléhavá otázka v souvislosti s migrací, ale není možné kontrolovat, jakmile nekontrolujete vstup. Ale pozor, není, co říkám, pokud tedy nekontrolujeme ten vstup, eh, tak vlastně nekontrolujeme nic. To znamená, že musí existovat nějaká možnost eh, uspořádaného a spravedlivého vstupu do EU. Pokud něco takového neexistuje, tak ani není možné provádět kontrolu, protože jinak budeme všichni eh, na vnějších hranicích zavaleni. Takže politika emigrace potřebuje vnější kontrolu, to ano, a zároveň potřebuje určitou vstupní bránu. A třetí záležitost, a tím bych uzavřel své vystoupení, chtěl bych poděkovat eh, eh, slovenskému předsednictví za zájem, eh, který projevilo, pokud jde o moji zprávu o vyšetřovacích výborech Evropského parlamentu. Takže děkuji za váš projevený eh, zájem ze strany předsednictví i slovenské vlády během července. V podstatě několik málo dní poté, co jste nastoupili do předsednictví, tak k tomu došlo. Za to děkuji. Proběhlo naše společné zasedání, kde jsme informovali rady o, radu o našem politickém postoji jakožto Evropský hm, parlament. My už dva roky jsme se o takovouto schůzku s radou snažili a doposavat se nám to nepodařilo, až tedy eh, se slovenským předsednictvím a pokud završíte tuto eh, záležitost, tak eh, ode mě dostanete medaily. Ještě než předám slovo med, Richardovi, tak musím říci, že chápu, že samozřejmě máte toho mnoho po, po prázdninách na srdci, ale musíme se časově uskromnit. Ještě teď chci upozornit, že budeme okamžitě po této rozpravě eh, projednávat eh, zprávu Richarda Corbeta, teprve poté budeme hlasovat. Toto je tedy změna na programu, upozorňuji i asistenty, nejprve tedy zpráva Richarda a pak hlasování. Ale teď už předávám Richardovi slovo, aby mohl položit otázkou panu eh, ministrovi. Ano, děkuji jenom velice stručně. Vy jste uvedl, že britská vláda až v příštím roce aktivuje článek 50. Já s tím nejsem nějak překvapen. A jak si všichni vidíme, že britská vláda zatím nemá představu o tom, jakým způsobem vyjednávat svou alternativu k členství v EU. Je tady navíc celá řada témat, eh, záležitostí, které je potřeba probrat a tento seznam se každý den prodlužuje. Roste počet věcí, které se budou nějakým způsobem muset eh, řešit a jsou to věci, které se dotýkají v podstatě všech a je potřeba, aby ten seznam nakonec byl opravdu úplný a aby obě strany mohly začít vyjednávat a vytvořit se své vyjednávací eh, postoje. Takže vzhledem tomu, že tedy britská vláda se zatím nevyřešila některé klíčové záležitosti, ani to zda si přeje nebo doufá, že bude vyjednávat eh, o setrvání na jednotném trhu, což ovšem znamená, že Eh, bude muset také akceptovat většinu pravidel trhu, to znamená včetně zásady volného pohybu, anebo zda se spíše rozhodne, že se stáhne úplně, vystoupí úplně a to znamená, že budeme muset čelit eh, celním regulačním překážkám na svůj hlavní exportní trh, což bude mít samozřejmě obrovské náklady pro domácí britskou ekonomiku. Takže ta volba bude jistě nesnadná a názory se v rámci britské vlády liší, ani britská vláda se tedy zatím jednoznačně neschodla jakou cestou se vydat. Navíc eh, i kampaň pro vystoupení přinášela různé vize. Takže až dojde k nějaké schodě, tak eh, Věřím, že i ti, kteří byli pro odchod, eh, se začnou ozývat a budou říkat, ale počkejte, já jsem nehlasoval pro toto, s tím eh, jsem eh, proti členství v EU nehlasoval. Takže bude potřeba, mm, abychom nezavírali úplně mm, si vzájemně dveře a aby mohlo vyjednávání úspěšně pokračovat, jak si mnozí přejí k úspěšnému Brexitu. I ti, kteří si přejí vystoupení, eh, vědí, že je potřeba dopřát celému procesu čas, eh, že je rozumné takový přístup přijmout eh, pro obě strany. Není dobré, aby se celá záležitost, která bude nesmírně komplikovaná, uspěchala, aby se nedostatečně promyslela a vedla k chaosu. Naopak je potřeba tomu procesu do přát veškerý potřebný čas, pokud k němu skutečně dojde, aby nakonec byl úspěšný pro obě strany. Takže já bych eh, vás poprosil, abyste projevili určité pochopení, pokud nedojde k aktivaci eh, článku 50 do roku 2017 či 18, nebo kdy k tomu skutečně dojde. A pokud dojde k nějaké dohodě, řekněme za ty dva roky, tak eh, aby pak bylo teprve poté stanoveno konkrétní datum pro vystoupení Británie. Já si myslím, že to je důležité pro všechny, aby ten proces byl minimálně disruptivní, protože i když k němu dojde, pokud k němu dojde, tak si myslím, že by měl být co možná nejhladší. Děkuji. Nyní pan Pedro Silva Pereira jako poslední řečník. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych se chtěl zeptat na záležitosti, které spadají do kompetence tohoto výboru a týkají se také otázky základních práv. Tak eh, předně otázka, která úplně eh, nezazněla v úvodním vystoupení. Jde o systémové problémy, které se týkají lidských eh, práv a s nimiž se teď potýkáme v některých členských státech. Evropská unie neřeší pouze ekonomické a rozpočtové problémy či problémy s migrací, ale narážíme na také problémy systémové povahy a otázku základních práv. A my v rámci našeho výboru často řešíme otázku mechanismu reakce eh, evropských institucí v okamžiku, kdy je třeba obhajovat evropské hodnoty a hájet základní práva. Tak se ptám, jakým způsobem posuzujete a vnímáte současnou situaci, jakým způsobem vidíte adekvátnost současných mechanismů, které k dispozici máme. Myslíte si, že by tyto mechanismy reakce měly být dynamičtější při obhajobě našich základních hodnot? Druhá moje otázka se týká uh, imigrace a vlastně také základních práv migrantů a uprchlíků. Chci se zeptat na následující. Když jste hovořil o udržitelné migraci a asilové politice, tak se mi zdálo, že hovoříte také o tom, že je potřeba převzít eh, opět odpovědnost za ochranu vnějších hranic a Podobný výraz se eh, objevil také v debatě o Brexitu. Když se podíváme na čísla ohledně migrace, tak se ptám, zda nepotřebujeme společnou ostrahu hranic, tak jak už eh, mnohokrát v diskuzích zaznělo. My jsme ovšem neslyšeli dostatečné informace o sdílení odpovědnosti, pokud jde o zajištění uprchlíků a zajímalo by mě, zda slovenské předsednictví se bude soustředit eh, také na tuto velice důležitou oblast. Eh, děkuji, pane ministře. Teď eh, byste možná potřeboval tři čtyři hodinky, abyste na veškeré otázky dokázal odpovědět. Přesto vás poprosím, abyste to zvládl během pěti minut. Prosím. Thank you now. Děkuji. Teď asi přijde ta nejtěžší část eh, mého vystoupení. Já jsem pozorně poslouchal otázky a úplně jsem se nesoustředil na to, jakým způsobem na ně zareagovat. Takže, pane Šepline, Vyberu si jednu či dvě z vašich dotazů. Globálně angažovaná Evropa to není jenom obchod, určitě. Já jsem zmínil obchod, protože si myslím, že jsou tady. Mm, eh, že to je důležitá eh, oblast, ale v našich prioritách Rovněž hovoříme o tom, že se pokusíme podívat se na to, jakým způsobem bychom mohli dále postupovat eh, s rozšiřováním. Nikoho nechci strašit, nechceme říkat, že eh, Slovensko bude naivně eh, tlačit na tento proces. Ne, my chceme jasně říct kandidátským zemím, co by měli udělat pro to, aby dosáhli dalšího pokroku, ale přesto, jako země, která podporuje rozšiřování, si myslíme, že se jedná o jeden z nejefektivnějších nástrojů, jak stabilizovat naše sousedství. Čímž se dostávám k vaší druhé otázce, což je řešení konfliktu. Jak víte, tak Federica Mogherini navrhla na červnovém zasedání Evropské rady globální eh, strategii. My v tom procesu teď pokračujeme a nechceme se spokojit pouze s globální strategií, chceme ji rozpracovat na podstrategie pro naše bezprostřední sousedství. Takže kdybych měl eh, stručně odpovědět na vaši otázku, řekl bych, že my jako předsednictví se věnujeme i této důležité věci a vnímáme ji jako věc v naší kompetenci. Ptal jste se na řízení a zprávu. Nevím, jestli jste tím myslel spíše ekonomické řízení, je to komplexní záležitost. My tedy jako předsednictví, pokud jde o politické řízení a zprávu, tak chceme maximálně využít to, co řídí vztahy na našich dvou institucí jako spoluzákonodárců, protože to pomůže jak vám, tak nám v rámci zákonodárného procesu nejlépe se soustředit na priority, které jsme si stanovili a myslím, že je i sdílíme. Takže otázka řízení je um, otázka politického procesu a my to vnímáme tak, jak nejlépe provádět meziinstitucionální dohodu. Teď eh, proběhnu rychle otázky paní Bresto. Já věřím, že velice brzy jmenujeme záj našeho zástupce do skupiny, eh, která se věnuje otázkám politických stran. Já nevím, jestli teď eh, mohu na toto zareagovat, ale otázka, kterou budu muset společně řešit, je, jakým způsobem postupovat eh, za situace, kdy víme, že brzy budeme muset provádět nové nařízení, které bude implementováno začátkem příštího eh, roku. Ale vím, že tady už existují určité představy, jak eh, implementovat toto nařízení, které se bude mimo jiné týkat financování politických stran. K tomu, co říkala dále paní Breso, souhlasím s vámi v tom, že nám chybí jasná vize vůči našim občanům. Takže eh, v Bratislavě bychom byli rádi, kdybychom byli úspěšní a schválili nějaký evropský, celoevropský program, ale to se nám asi nepodaří. My se teď eh, zamýšlíme nad tím, co se stalo, přemýšlíme eh, o budoucnosti, takže si myslím, že do půl roku, řekněme v březnu příštího roku, bychom mohli mít dispozici vizi, kterou bychom mohli našim občanům představit. Já to vidím tak, že podstatou této vize je to, že ujistíme občany, že máme znovu v rukou kontrolu nad důležitými věcmi, s nimiž se občané potýkají. Pane Lenene, s vámi já úplně souhlasím eh, v tom, jak jste tu situaci popsal. Vy jste zmínil několik eh, zemí. Určitě eh, budete chápat, že se nebudu vyjadřovat k jednotlivým těm zemím. Eh, nebo k tomu případu Irsko a Apple, ale máme určitou legislativu, která platí a která by se měla eh, aplikovat eh, bez velkých problémů. A to se dotýká několika členských států, nejenom tohoto jednoho případu. Několik poslanců hovořilo o otázce vnitřní bezpečnosti. Já si myslím, že v rámci Bratislavského samitu asi nebudeme moci jít eh, do podrobností v této záležitosti, ale přesto si myslím, že Bratislava by mohla přinést eh, eh, určitou dynamiku, abychom začali reagovat na potřeby, které občané vidí v oblasti oblasti vnitřní bezpečnosti. Měli bychom tedy začít jednat, protože jsme konfrontováni se situací, kdy lidé jsou zabíjeni na ulicích v Bruselu v teroristických útocích, ale chceme se vyhnout těmto situacím. Máme problémy se sdílením informací mezi našimi eh, tajnými službami a Bruselem. A já doufám, že si nakonec uvědomíme, že zajistíme vnitřní bezpečnost lépe, pokud eh, se budeme více angažovat na venek, protože tyto záležitosti jsou zkrátka propojeny. Pokud jde o efektivitu institucí, paní Ruiz, eh, ano, souhlasím, určitě uděláme maximum v této věci. Jeden z problémů, který máme, je dosavadní fungování těchto institucí. Můžeme se na to stěžovat, ale evropský integrační proces by bez institucí fungovat nemohl. K tomu, co říkal pan eh, Chauregi, Naprosto s vámi souhlasím, pokud jde o ty daňové záležitosti a mimo jiné zastupuji také země, které se domnívají, že pokud chceme dosáhnout nějaké oblasti pokroku, konkrétně tedy eh, v oblasti eh, větší udržitelnosti hospodářské a měnové unie, tak je to také zlepšení eh, situace v daňových otázkách. Vím, že to je kontroverzní záležitost, ale pokud jde skutečně o, o oblast HMU, tak jsem na straně těchto, těchto zemí. Vy jste říkal, že jsem nezmínil v daňových otázkách eh, důležité záležitosti, jako je vyhýbání se daňové povinnosti, daňové úniky, ale já jsem nezmínil celou řadu jiných důležitých věcí, protože to časově nebylo možné, ale mohu vám eh, přislíbit, že eh, na základě návrhu Evropské komise se pokusíme dosáhnout pokroku. v neposlední řadě k tomu, co říkal pan Korbet, já jsem neříkal, že bude někdo někoho informovat a oznamovat. Já jsem pouze zmínil, že Tereza May eh, eh, zatím nemá v plánu do konce roku učinit takové oznámení a chtěl jsem také říci, že pokud jde o procedurální záležitosti a změní článku 50, tak eh, předsednictví a rada vlastně vstupuje do hry až v okamžiku, kdy je celý proces spuštěn. To znamená, že je to oznámení podáno a pak eh, rada zpracuje pokyny a komise podle nich eh, začne fungovat. Takže my vlastně jako rada jsme teď eh, v rukou dalšího vývoje a jeho spuštěním bude oznámení. Vy jste mluvil o té rozumné době, kterou Spojené království potřebuje pro celý proces, to je logické, já s tím souhlasím, je i v našem zájmu, aby proces vyjednávání byl dobře připraven, aby potom mohl co možná um, nejhladším způsobem probíhat v rámci těch stanovených dvou let. Doufám, že jsem dobře rozuměl otázce pana Pereiry. Pokud jde o otázku právního státu a hodnost, hodnot, během slovenského předsednictví budeme eh, přeskoumávat mechanismy fungování právního státu. Podíváme se na to, jak tyto mechanismy v poslední době, v posledních dvou letech fungovaly, jak byly prováděny. Ale uvědomujeme si, že v všechny členské státy i instituce musí dbát na dodržování hodnot, které jsou zakotveny ve smlouvě. Co se týče migrace, naším záměrem nebylo jenom to, abychom migraci řešili, jak jsem říkal, ale abychom také jasně řekli, že se snažíme o její udržitelnost. A tady musím zopakovat, že udržitelnost není možná, pokud nesplníme své povinnosti, to znamená, pokud nebudeme chránit vnější hranice. Což ovšem neznamená, že dovolíme, eh, aby do Evropy nevstupovali lidé, kteří eh, zde hledají únik a ochranu před persekucí, ale musíme zabránit eh, praktikám z posledních let, kdy jsme vlastně úplně ztratili kontrolu nad vnější hranicí pokud tuto kontrolu nezískáme zpět, tak nebudeme schopni pomoci těm, kteří naši pomoc eh, potřebují. V tuto chvíli je tady totiž příliš velký počet těch, kteří na mezinárodní ochranu nárok nemají. Je tedy třeba jasně rozlišovat mezi těmi, kteří nárok na tuto ochranu mají a těmi, kteří se budou muset vrátit. A poslední věc. Jako předsednictví uděláme pochopitelně maximum pro to, abychom v radě spustili diskuzi o návrhu reformy Dublinu. Tady vás mohu ujistit, že váš národní postoj možná není v souladu s logikou návrhu, který je nyní na stole, ale my se pokusíme fungovat jako skutečně nestraný eh, zprostředkovatel a vyjednavač eh, a pokusíme se věnovat maximum pozornosti reformě Dublinu, tak jak ho předkládá komise. Doufejme, že se nám podaří nalézt řešení, aby země, které mm, nesouhlasí s navrhovaným systémem eh, povinné relokace, abychom pro tyto země našli systém, kde mohou jasně projevit svou solidaritu. Tímto způsobem bychom tedy chtěli postupovat. Paní předsedkyně, omlouvám se všem poslancům, na jejichž otázky jsem možná úplně neodpověděl, ale případně se můžeme k této diskuzi znovu vrátit, pokud o to budete mít zájem. Ano, Určitě na váš slib eh, nezapomeneme a využijeme ho nejpozději na konci vašeho předsednictví. Jenom připomenu kolegům, že kompetence výboru AFKO, jak vidíte, jsou opravdu rozsáhlé a my si proto ceníme, že jste také, eh, vy se neomezil na kompetence AFKO eh, v úzkém pojetí a mluvil jste o horizontálních záležitostech. Přeji vám hodně úspěchů ve vašem předsednictví a Doufáme, že spolupráce s Evropskou radou v kontextu mm, vratislavské neformální schůzky vás povede v příštích eh, měsících směrem k lepší Evropě. Souhlasíme s vámi v tom, že nepotřebujeme více či méně Evropy, ale spíše je potřeba, abychom jednali tam, kde to občané očekávají a potřebují. Takže ještě jednou vám děkuji a nyní bych eh, vás eh, poprosila o strpení. Na chvilku vás eh, opustíme a přesně o půl páté začneme eh, hlasovat. Richard a Pedro budou mezi tím eh, předsedat. Dear colleagues, Vážení kolegové, pojďme pokračovat. Ještě nás čeká nějaká práce. Takže jste připraveni? Takže podle změněného pořadu jednání Richard Corbett nás seznámí se svým návrhem zprávy která mm, vychází mm, z práce výboru AFKO s předsedou Výlandem. Jak víte, po této prezentaci nebude následovat rozprava. Rozpravu povedeme později na mimořádné schůzi příští pondělí. A dovolte mi, abych vás také informoval, že neformální konzolidová pana verze pravidel tak jak eh, se vyskytují v návrhu zprávy, pokud bude přijata, byly rozdány. Návrh zatím máme jenom v angličtině, ale do příští schůze by měly být k dispozici všechny překlady. Navržen, navrhujeme následující harmonogram. Pozměňovací návrhy do 26. hlasování ve výboru v úterý 8. listopadu a konečně hlasování na plenárce eh, 14. prosince. Takže mm, nyní dávám slovo eh, kolegovi Gorbetovi. Děkuji. Toto je asi po čtvrté, kdy jsem zpravodajem k všeobecné revizi jednacího řádu Evropského parlamentu. Nicméně, tentokrát eh, se to trochu liší od těch předchozích Eh, momentů, a to několikero způsobem. V minulosti eh, to vždycky bylo po nějaké nové smlouvě Amsterdamu, Nice, Lisbon, kdy jsme museli přizpůsobit náš jednací řád těm novým kompetencím, novému slovnímu rámci, tak abychom co nejvíce zúročili ty změny, které byly učiněny. Nicméně Tentokrát eh, jde spíše o to, jak zlepšit naše fungování v parlamentu. Jsou tady určité změny, které souvisejí s lepší legislativou. Máme ten eh, program, který se snažíme zohlednit našim jednacím řádu. Nicméně naprostá většina této práce je o tom, jak zefektivnit fungování parlamentu, aby byl ty jednací řád byl srozumitelnější, aby to bylo právně přesnější. Eh, druhý rozdíl je v tom, že to není jenom moje práce, je to výsledek práce pracovní skupiny, kterou e, založil tento výbor. Předsedal jí místo předseda parlamentu Wieland. Snažil se e, komunikovat s každou politickou skupinou a ta e, práce té skupiny podléhala koncensu. Myslím, že tam panovala velmi dobrá atmosféra. To ale Eh, neznamená, že každá politická skupina eh, souhlasí s úplně s každým návrhem, ale eh, široce za to je tady velký, velká míra koncenzu a ochoty k kompromisu ohledně většiny té práce. Já doufám, že v té příští práci na tomto výboru budeme postupovat hladce, bez problémů, rozumně, rychle a doufám, že se nebude předkládat mnoho nových pozměňovacích návrhů. Eh, pravděpodobně už jste dostali konsolidovanou verzi, jak eh, říkal pan Pereira před okamžikem, eh, toho jednacího řádu, jak by to vypadalo, kdyby všechny naše návrhy byly skutečně přijaty. Je tam ten, ty změny jsou tam tučným písmem, takže to je možná nejjednodušší, jestli se chcete známit s těmi změnami, jak se projeví v praxi. Co také dostanete velmi brzy, je návrh zprávy, která je formátována tím klasickým způsobem. Je tam vlevo, v tom levém sloupci, ten původní text, v eh, pravém ta změna. To je eh, ten způsob, kterým pracujeme technicky, když to připravujeme k hlasování. Nicméně pokud se s tím chcete seznámit, asi nejsnadněji bude, když se podíváte na, te, na tu konsolidovanou verzi. Navrh eh, zprávy a to souvisí s tím softwarem, který se tady používá. Tam se to rozdělí na nový pozměňovací návrhy v každém okamžiku, kdy měníte nějaký odstavec a tím pádem dospějete k asi k osmistům pozměňovacím návrhům, eh, které samostatně vizuálně ani vlastně nedávají smysl, dokud, eh, pokud si je nespojíte s těmi, které jsou předtím nebo potom. Takže to je všechno velmi trochu matoucí, určitě se to nečte moc dobře. Já jsem tedy poprosil, aby se to nějak změnilo ale jsme otroky našeho softwaru, eh, jak to vypadá, spíše než aby ten software nám sloužil. Počítačové technologie teď rozhodují, na rozdíl od poslanců, ovšem, a asi se na to budeme muset zvyknout. Snažil jsem se s tím bojovat, ale eh, přes prázdniny musím říct, že jsem nezvítězil. Eh, také jsem musel eh, počítat s tím, že bychom pracovali úplně bez počítačů, tak by to trvalo několik měsíců. I tak ale doporučuji, se podíváte na tu konsolidovanou verzi, tam to všechno je mnohem jasnější a přehlednější, doufám. A bude to asi dávat větší smysl. Jak už jsem řekl, hodně z toho je výsledkem koncenzu, hodně z toho jsou čistě technické nebo právní e, změny nebo upřesnění. Potom jsou tady ale některé věci, které mohou být politicky významné. Chtěl bych vás upozornit na eh, to, co se tady říká o dohodě v prvním čtení, ještě před trialogem, na to v parlamentu jsou různé názory, jestli by to mělo, mělo být děláno běžně, jenom výjimečně, nebo vůbec ne. A my jsme navrhli podle mě velmi dobrý, efektivní kompromis a sice, že po té, co ve zprávě dojde k přijetí zprávy pouze tehdy, ne předtím, když dojde k přijetí zprávy na výboru, tak se výbor bude moci rozhodnout, jestli chce eh, začít vyjednávat v rámci toho trialogu s dalšími institucemi, ale to rozhodnutí bude potom muset být oznámeno na plenárním zasedání. Pokud eh, proti tomu někdo něco namítne, tak eh, o tom bude muset plenární zasedání hlasovat o tom, jestli to jednání na tom základě může eh, skutečně eh, začít, anebo jestli, ne, jestli se bude muset počkat na to plné první čtení na plenární zasedání na tom příští, na té příští plenárce. A i tam bude možné rozhodnout o tom, že se to pošle zpátky do výboru. Nicméně, co to znamená, by bylo, že by to bylo velmi jasné, kdo v parlamentu o čem rozhoduje, jestli se eh, přejde k eh, oficiálním jednání o první dohodě v prvním čtení a že to nemůže udělat jenom eh, výbor samotný. To je kompromis, o kterém jsme diskutovali velmi dlouze a myslíme si nakonec, že ten náš návrh je rozumný. Vidím, že už dorazili naši hosté na to naše slyšení, které má následovat vzhledem tomu, že eh, teď eh, o tom eh, mém návrhu se diskutovat nebude, tak můžu to zestručnit. Byl bych rád, kdybyste si přečetli ten text, tu konsolidovanou verzi. Ehm, jsem k dispozici komukoliv, kdo bude mít jakékoliv otázky nebo připomínky. Prosím, obraťte se na mě přímo. A myslím, že u velké většiny bodů to vysvětlení myslím, že vyřeší jakékoliv problémy ale eh, jinak bych byl rád, kdybychom to mohli eh, projednat co nejdříve, aby ta nová pravidla eh, začala platit už v druhé polovině tohoto volebního období. Znamená, že by se to přijalo v prosinci. Pan Pereira takže v že to ten časový harmonogram. Znamená to, že ta, že ta pravidla by mohla začít platit od toho prvního zasedání v novém období diskuzi se vrátíme na, naši, na naší příští schůzi. Děkuji. Very much, Richard. Dear colleagues, eh, Děkuji vám, Richarde. Kolegové, jako obvykle v Evropském parlamentu jsme vždy v časovém presu. Eh, co se týče Ehm, revize mm, tohoto jednacího řádu, aby už byl eh, podle nových pravidel, tedy abychom mohli fungovat podle nových pravidel už od eh, první plenárky v lednu. Takže mm, jazykové, eh, jednotlivé jazykové verze budete mít k dispozici včas pro asi příští týden, kdy mm, budete se tedy moci seznámit s tím textem ve svých jazycích a zatím tedy není zcela vyloučeno, že někteří ještě na začátku budete muset pracovat s anglickou verzí a to samozřejmě mm, může v některých případech představovat určitou přidanou hodnotu, ale rozumím tomu, že to pro některým může být problém. E, zatím není rozpráva, já, ale něco chcete říct? Jasně, já vím, e, jak si toto bude v podstatě ten základní zákon, podle kterého my budeme fungovat. To znamená, že musí být jasný, transparentní, jednoznačný. A takže já bych chtěl moc poděkovat kolegům v pracovní skupině. E, skutečně jsme se snažili maximálně e, prodiskutovat e, jednotlivé aspekty. U některých těch bodů bylo dosaženo konsenzu, někde nikoli. To znamená, té práci, která nás čeká, budeme muset eh, eh, samozřejmě eh, zahrnout všechny frakce, aby, aby se zapojili a, a pracovali na co možná neutrálním jednacím řádu, ale musíme si přesně vyjasnit, v čem se shodujeme, kde se neschodujeme a jakým způsobem vypracovat mm, pozměňovací návrhy nebo kompromisy. Takže tam ten digitální tlak ze strany počítače e, s, s tím tlakem na použití určité metody. Myslím si, že my to musíme kompenzovat právě minimálně tím, že dáme všem členům určitou mapu, kde bude, eh, nebo tabulku, kde bude starý jednací řád, nový návrh, vaše pozměňovací návrhy, nav, pozměňovací návrhy těch druhých. Myslím si, že to se dá docela dobře udělat a je to taky příležitost projednat ty jednotlivé aspekty ve frakcích. Takže já jsem samozřejmě připraven s vámi spolupracovat na přípravě toho jednacího, nového jednacího řída, tak, e, řádu, tak abychom dosáhli co nejširšího koncenzu a většiny. Děkuji. Nežádám Richarda, aby odpověděl, ale samozřejmě jste si vědomi toho, že my neděláme nic jinak, ale vzhledem k tomu, že Eh, jednací řád je tak složitý a ten, který běžně používáme, je složitý a, a proto je to někdy složité, ale my tady nevymýšlíme nic nového, co by nám mělo nějak komplikovat život. Takže rozumím tomu tak, že jsme ehm, to takto uzavřeli. V eh, pondělí ve Štrasburku 19 hodin proběhne rozprava na, eh, k tomuto bodu. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 26. září samozřejmě za předpokladu, že do poloviny e, září do 14. A, a tak abychom už od 1. ledna jednací řád mohli aplikovat. Pokud se to nepovede, tak samozřejmě se to odrazí v dalším postupu. Takže děkuji, děkuji Richarde. Na příští schůzi si to probereme podrobněji. Takže nyní rychle přistoupíme k hlasování. Eh, jak jsme se dohodli, hlasovat eh, budeme teď. Omlouvám se expertům, aspoň uvidíte, jak hlasujeme. Je to taky zkušenost a nemůžeme jinak. Takže máme dva dokumenty, o kterých budeme hlasovat, takže teď bych poprosila o zkušební hlasování. Vložte karty do hlasovacího zařízení ať vidíme, jestli to i po letní přestávce funguje. Prosím. Vložte prosím hlasovací karty do hlasovacího zařízení. Hlasujeme prosím. Je to test. Je to test hlasovacích zařízení. Někdo nehlasoval, někdo to neskouší, nehlasoval, dobrá, no tak, tak to. Takže Nejprve souhrný rozpočet na eh, rok 2017, všechny okruhy. Pozměňovací návrh 6704 pro, proti. Budeme kontrolně hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 6704. Ko- končím hlasování. Návrh byl zamítnut 9 ku 10, takže to bylo zamítnuto. Paní předsedkyně, paní Legrup nemá hlasovací kartu. Dobrá, takže je to 10 ku 10, i tak je návrh zamítnut. Jo, Jolajne, jste nehlasoval? Hlasovali. Dobře, takže 10 ku 10, je mi líto. 67,09 pro. Proti zdrželi se, návrh byl přijat 67.07 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat 67.00 pro, proti, zdrželi se, schváleno 67.02 pro, proti, zdrželi se, schváleno 67.01 pro, proti, zdrželi se, eh, přijato je to tak? Není to jisté? Dobrá, budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu 6701. Zahajuji hlasování, končím hlasování a návrh byl přijat 10 ku 9. 6708, to odpadá, 6705 pro, proti zdrželi se schváleno, 6706 pro, proti budeme hlasovat kontrolně elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 6706. Končím. Ještě někdo nehlasoval? Končím hlasování. A návrh byl přijat 10 k 8. 6703 pro, proti, zdrželi se. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, dva pro, proti, zdrželi se schváleno, tři pro, proti, zdrželi se schváleno. I'm sorry. Okay, okay, I'm sorry. I had it. Amendment 4. 4 ve třech částech. První část pozměňovacího návrhu 4 pro, proti, zdržel se schváleno. Dva, druhá část pro. Budeme hlasovat elektronicky o druhé části pozměňovacího návrhu 4. You are not, not everybody's voting. You are... Ne všichni hlasují, jste si toho vědomi, nechcete hlasovat, dobrá. Návrh byl zamítnut, 9 k 11. A třetí část, kdo je pro? Taky budeme hlasovat elektronicky o třetí části pozměňovacího návrhu číslo 4. Končím hlasování. Takže návrh byl zamítnut. A nyní závěrečné hlasování Eh, kdo je pro, tady nemusíme elektronicky, dobrá, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní druhá část, nebo tedy druhý dokument k hlasování. So amendment. Návrh jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis A, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 3 pro, 3, návrh 3, kdo je pro, proti, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 3. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 10 ku 11. 11. Oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, tady druhá část, budeme hlasovat elektronicky o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 11. Končím hlasování a návrh byl zamítnut dvěma ku 19. Návrh 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis B pro, proti. EPP bylo pro, takže je to schváleno. Kompromis B je přijat. A nyní pozměňovací návrh 23, kde je pro, Proti? Zkontrolujeme, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 23. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Je to 11 ku 10 a návrh byl přijat. Kompromisní návrh. Omlouvám se. Je to, myslím, 11 ku 11. 11 ku 11. To není dost. Je to zamítnuto. Bylo to 11 ku 11, protože eh, jeden hlas eh, bez karty se přidal k hlasům proti. Takže nyní kompromis B, ten jsme už odhlasovali. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to bylo bohatě přijato. Jestli nevoláte zkontrolovat, chcete, dobře. Takže budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 24. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 31. 31, kdo je pro? Návrh 31, Kdo je pro, proti, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 31. Hlasujete pomalu, říká paní předsedkyně. Návrh byl zamítnut. 33, kde pro? Zase si nejsem jistá, takže kontrolně hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 33. Prosím ještě dva hlasy, tak dobře končíme. A návrh byl zamítnut 9 ku 12. 35 pro, proti, Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 35. Končím hlasování. A je to 10 k 12, čili návrh byl zamítnut. Kompromis C. Kdo je pro? Proti, drželi se schváleno. Návrh 41 pro Proti? Návrh byl jasně přijat, leda, že byste to chtěli zkontrolovat. Ne, dobrá, přijato. Pozměňovací návrh 44, kdo je pro? Proti? Zamítnuto 45 pro. Proti? Budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 45. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Konzultovali jste proti? Dobrá, takže je to 10 ku 12. Zamítnuto. Kompromisní návrh D, kde je pro? Proti zdrželi se schváleno. 51 pro. Proti. Je to těsné, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 51. Zdá se mi to zamítnuto, ale nejsem si jistá. 51. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 51. Končím hlasování a je to zamítnuto. Takže to byla jasná většina. 47, kdo je pro? Proti? Drželi se? To vypadá jako přijaté, ale budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Velmi těsně. 53 pro, proti, zdrželi se zamítnutou. 55 pro, proti, drželi se zamítnuto, 54 pro, proti, drželi se zamítnuto, 56 pro, proti, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 56. Hlasujeme, prosím. My to často uzavřeme dřív, než vy hlasujete, protože stále hlasujeme bez jednoho hlasu. Je to zamítnuto 9 k 12. Kompromisní návrh E. Tady je první část. Kdo je pro první část kompromisního návrhu E? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis F, kdo je pro, proti, budeme, já nevím, budeme hlasovat, kdo je pro F, proti, zdrželi se schváleno, 58, kdo je pro, proti, Hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis G pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 61 druhá část. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Nejsem si jistá, takže hlasujeme elektronicky o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to 8 ku 7, takže návrh byl přijat. A nyní 67. Kdo je pro? Proti? 67 návrh, kde socialisté jsou snad pro, ne? Proti? Myslím, že je to zamítnuté, ale budeme hlasovat elektronicky. Eh, eh, pozměňovací návrh 67, hlasujeme elektronicky. Ještě nemůžeme to uzavřít, protože jste nehlasovali. Končím hlasování a je to zamítnuto. Kompromis H, kde je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 68, kde je pro? Proti? Zamítnuto. Po létě jsme nějak zapomněli zvedat ruce. 74, kde je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 75 pro, proti zdrželi se schváleno, 76 pro, proti zdržel se zamítnuto, 80 pro, proti zdrželi se schváleno, 77 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 79 pro, proti. Pozměňovací návrh 79, kontrolně budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 79. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. Je to 10 k 12. 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 82 pro, proti. Budeme hlasovat elektronicky o pozorňovacím návrhu číslo 82. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. 11 ku 9, takže návrh byl přijat. 84 pro, proti. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 84. Hlasujeme, prosím. 84. Teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 84. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. 85 pro, proti, zdrželi se schváleno, 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, závěrečné hlasování. Which vote you want now to do? It's not a roll call vote, it's only just vote. Závěrečné hlasování proběhne elektronicky, jenom abychom měli jistotu, eh, jak jsou přesné výsledky, takže zahajuji hlasování. Jeden člověk tady nehlasuje, přestože kartičku má zasunutou. Tak končím hlasování. Asi tu někdo zapomněl kartu. Je to 15, 16 ku 6, takže návrh byl přijat a tím jsme ukončili hlasování. Děkuji vám a nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu na programu. Which points are those? Your, uh, the, yeah, start, yeah, Because they, we, we have them for a five, no? No. Um, colleagues, I would like to continue the meeting. Eh, ráda bych pokračovala v naší schůzi, jestli vám to nebude vadit. A velmi rychle, než přejdeme k naší diskuzi, eh, která se týká britského referenda, tak mám několik oznámení. Chtěla bych vás informovat o následujících eh, věcech. Jsme u bodu 5 našeho programu. Eh, pracovní skupina s Jury, která se týká interpretace a interpretace interinstitucionální dohody o lepší legislativě. Eh, ta se, eh, druhé zasedání této pracovní skupiny se konalo ještě před prázdninami. A v té době jsme také dostali připomínky od ostatních výborů. Možná si vzpomínáte, že jsme dali nebo vyzvali ostatní výbory, aby nás informovali a o tom, kdo bude mít na starosti ty věci. Dostali jsme od nich tedy odpovědi, kde jmenovali konkrétní osoby, které by měly zastupovat eh, tyto výbory. A také jsme diskutovali s dvěma vyjednavači, které jmenovala konference předsedů pro mezinárodní eh, dohody. To souvisí s tím systémem eh, lepší legislativa jsme zasedání s um, Brokem a Langem, kteří nám vysvětlili, jak by to teď mělo probíhat v případě mezinárodních dohod. A potom jsme také rozhodli o tom, že to příští zasedání, které se má konat eh, ve Štrasburku pondělí 3. října. A e, teď bod 6 našeho programu. Chtěl bych vám jenom říci, že e, zápis našeho zasedání 20. dubna a 30. května je teď e, k dispozici. Jak už je tady zvykem, tak to bude považováno za schválené, pokud někdo neznese žádné připomínky do konce této schůze. Teď jsme u bodu 7 našeho programu. Jde o potvrzení kalendáře schůzí AFKO v roce 2017. Asi si umíte představit, že bylo velmi obtížné se na tom dohodnout s ostatními výbory a s administrací a ten návrh no, kalendáře schůzí, který byste měli mít eh, před sebou, je výsledkem velmi dlouhého jednání a obtížného jednání eh, se všemi, kteří eh, mají na starosti Eh, všechna ta kritéria na přidělování eh, sálu, tlumočníků a tak dále. Jak víte, teď máme 20 výborů, dva podvýbory, všichni se chtějí setkávat eh, ve středu nebo úterý odpoledne, to ale samozřejmě pro všechny možné není. Myslím, že se nám podařilo dostat přiměřený podíl těch ne úplně nejlepších eh, časových úseků. Eh, pokud proti tomu nikdo nebude nic eh, namítat, tak to budu považovat za schválené. Bod 8 to jsme také probrali s Richardem a teď můžeme přejít k bodu číslo 9, což je seminář který zorganizovalo naše oddělení pro politiku a které eh, se má zabývat dopady britského referenda. Možná si pamatujete, že jsme požádali o odborný input a o experty tehdy ještě za předpokladu, že ta dohoda eh, na dohoda Evropské rady se Spojeným královstvím z února tohoto roku bude skutečně platit. Nicméně mezi tím ten, to referendum dopadlo tak, jak dopadlo a proto i naši experti teď musí zohlednit eh, novou situaci a musí nám eh, vysvětlit, jaké dopady ta nová situace bude mít. Nevím, jak si s tím poradí, uvidíme, ale myslím, že jejich eh, odborné znalosti jim určitě pomůžou vyvodit lekce i z tého případného výsledku jednání, ke kterému dojde v případě jednání té dohody o vystoupení britského, eh, Británie eh, z Evropské unie, o tom novém vztahu, který bude, který bude fungovat. Myslím, že tedy určitě Eh, to bude velmi zajímavé a užitečné. Bylo by dobře, kdybyste nám tedy mohli v co největší možné míře popsat ty současné výzvy, eh, které jsou spojené s tím vztahem mezi Británií a EU. Je tady pět expertů nebo eh, o jednoho míně? Mně bylo řečeno, že pan profesor Artem Brink nedorazí a že tedy jeho kolega bude mluvit i za něho. Nejprve ale máme dva eh, řečníky ze Španělska. Jako první bude Francisco Aldecoa Luceraga a potom Mercedes Guinea Lorente. Oba jsou eh, z Madridu, oba budou hovořit o tom postupu vystupování a o tom, eh, jakým pravdost to bude řídit. A potom tady bude pan Repazy, který bude mluvit o těch ekonomických věcech souvisejících s vnitřním trhem. A potom tady je i Steve Pierce, který je eh, z Británie. A jenom chci říct si všem, že čím kratší bude vaše úvodní vystoupení, tím více času potom bude diskuzi s vámi a samozřejmě byste nám měli také něco říci konkrétního. A je tady na vás, abyste si odhadli, kolik času budete potřebovat, ale bylo by dobře, kdybyste možná nechali i nějakou dobu na naší diskuzi. Ten tím tam teda dávám slovo a jako první bude buď Francisco nebo Mercedes, kdo chce e, začít. Výborně, děkuji vám, paní předsedkyně. Je mi velkou ctí, že zde dnes eh, mohu být eh, a mohu vystoupit s krátkou prezentací, pokud jde o budoucí vztahy mezi EU a mm, Velkou Británií. Za tímto účelem tedy dovolte krátký úvod, pokud jde o určité politické, předběžné politické úvahy. Následně moje eh, kolegyně paní Mercedes Guinea se zmíní o třech eh, otázkách, které jsme si položili, zejména aktivace článku 50. Následně bude hovořit o rámci vyjednavacího procesu. A zmíní se také o tom, jakým způsobem eh, by mohla vypadat budoucí dohoda a na závěr bychom se také zmínili o odpovědnosti Evropského parlamentu v celé záležitosti. Takže eh, na výsledek britského referenda, které proběhlo v červnu 2016, otevírá cestu eh, nové situaci v Evropské unii. To znamená, že by mohlo dojít k odchodu jednoho členského státu, což je proces obrácený oproti rozšiřování Evropské unie. Na úvod je třeba také říci, že pro Spojené království je tato situace ještě mnohem obtížnější než pro Evropskou unii, protože to ohrozuje potenciálně mm, eh, jejich další mm, existence a fungování. Samozřejmě, že Evropská smlouva jasně hovoří také o tomto procesu dezintegrace Eh, Evropská smlouva se takto inspirovala v mezinárodním eh, právu, eh, nicméně nemá úplně přesně definován systém vystoupení členského státu. A my se nad tímto pokusíme nyní zamyslet, byť naše úvahy jsou zatím předběžné. Takže eh, z hlediska politického, ačkoliv eh, Spojené království vystupuje z Evropské unie, tak to znamená, že není možné zvrátit 40 let předchozí integrace a není možné eh, vyjmout a odhodit tu hustou síť vztahu, která takto byla vybudována do posavat. Integrace či dezintegrace je možná mm, ještě obtížnější než integrace sama. Takže nyní je potřeba vytvořit jiný model eh, vztahů mimo dočasné, mimo současné eh, evropské eh, instituce s tím, že musíme ochránit za zájmy jak britských, tak evropských občanů. A tady je odpovědnost evropských institucí, zejména Evropského parlamentu, obhájit a ochránit své občany a jejich zájmy a proto je potřeba dospět k dohodě, která bude netraumatická a zajistí právní ekonomickou jistotu a zároveň také posílí fungování Evropské unie a účinnost jejich politik. Brexit eh, tedy by neměl být vnímán jako možnost eh, dožadovat se dalších eh, výhod, ale spíše Eh, je třeba to vnímat jako možnost, která umožní prohloubit eh, určité aspekty, které dříve byly eh, britským vetem blokovány. Takže rozšiřování jako takové většinou prohlubuje posilování, kapacitu posilování Evropské unie, ale podobně tomu může být i v případě odchodu členského státu. Je to tedy určitá příležitost, které bychom měli využít eh, proto, abychom prohloubili naše dosavadní ambice v oblastech, kde společné postupy mohou být pro evropské občany přínosné. Evropský parlament by se tady měl chopit iniciativy a dosáhnout eh, posílení eh, Unie. Já bych se ráda stručně vyjádřila k ústavním aspektům článku 50 s tím, že musíme mít na mysli, že se jedná o postup, který doposavat aplikován nikdy nebyl a britský precedens nemůžeme přirovnávat k, například e, k Alžírsku či e, k odchodu Grónska, což byly vlastně určitá území členských států, ale nejednalo se o odchod samotného členského státu jako takového. Takže v tuto chvíli se pokusíme společně se zamyslet nad tím, jak by vypadal takovýto zcela nový inovativní postup. První otázka, která vyvstává, je ta, že logicky eh, by mělo dojít k nějakému ústavnímu procesu, ale že nebudeme postupovat eh, podle běžných eh, pravidel, ale že nastoupí určití ústavní mm, hráči, kteří zatím stáli trochu mimo eh, celou eh, situaci. Také nemůžeme eh, proces vystoupení přirovnávat k přistoupení nového členského státu. Jde tady také totiž o ten podstatný rozdíl, že při odstoupení členského státu nedochází k ratifikaci dohody členskými státy. Ta, který bude se řešit, je mezi odcházejícím členským státem a evropskými institucemi, ale nebude docházet k ratifikaci ze strany jednotlivých členských států. Takže další bod, který bych chtěla zmínit, je, že celý proces se spouští jednostranným oznámením o vystoupení ze strany příslušného členského státu, který tak činí v souladu se svojí legislativou. Zde je třeba vzít do úvahy, že toto oznámení nemohou zastoupit samotné evropské instituce a nahradit ho. To znamená, v současné situaci je potřeba vyčkat iniciativy Spojeného království a vyčkat toho, jakým způsobem k tomuto oznámení přistoupí. Zpočátku eh, političní hráči usilovali o to, aby oznámení o aktivaci článku 50 proběhlo co možná nejdříve, aby se ukončila dosavadní nejistota. Nicméně zároveň je jasné, že kdyby došlo k určitému odkladu, že to může mít eh, určité eh, výhody. Musíme myslet na to, že to jsou možná je nejriskantnější, je, že v tom dvouletém období, které bude probíhat po oznámení o vystoupení, možná nedojde k dosažení žádné dohody eh, mezi EU a odcházejícím státem ani k prodloužení vyjednavacího období, pak by došlo k jednostrannému odstoupení či vystoupení členského státu, což si myslím, že by byla skutečná katastrofa protože by tím okamžitě přestali eh, platit zakládající eh, smlouvy a eh, evropské aky, ale nebyly by tyto smluvní vztahy nahrazeny ničím jiným. To znamená, vznikla by právní, politická, ekonomická nejistota, pramenící z vystoupení členského státu a tomu je potřeba se vyhnout. Pokud jde o samotné oznámení o vystoupení, tak zde se klademe určité otázky a to, zda je možné, aby členský stát, který eh, předloží takové oznámení o vystoupení, může eh, posléze v budoucnu toto své oznámení zase stáhnout a zrušit. O tom smlouva nějak nehovoří, zároveň se také neřeší otázka eh, evropských dohod, ale co je jisté, je, že pokud vezmeme jako precedent proces přistoupení a víme, že při přistoupení členský stát může stáhnout svoji kandidaturu, tak si myslíme, že takto by tomu mohlo být také v případě vystoupení. Ale je to otevřená otázka. Pokud jde o proces vystoupení, tak ten se řídí vyjednáváním, tak jako o tom hovoří článek 50 smlouvy. co přesně říká tento článek? Já bych tomu eh, uvedla několik upřesnění. Tak za prvé, článek 50 hovoří o tom, že Evropská unie bude s daným členským státem vyjednávat o podobě vystoupení. Co to znamená? To je velice důležité. Znamená to, že evropské instituce mají povinnost vyjednávat. Není tedy možnost, že by se, člen, že by se instituce rozhodly, eh, že budou stát mimo tento proces. Eh, druhé upřesnění je to, že tento článek stanoví, že v rámci vyjednávání dojde k uzavření dohody o podmínkách vystoupení a na straně druhé také o, budoucím, o budoucí podobě vztahu. Je zjevné, že to může být buď to jeden jediný proces se, se dvěma výsledky, ale Eh, politická diskuze eh, dospívá postupně také k tomu, že v praxi by vlastně se mohlo jednat eh, o dva samostatné procesy vyjednávání, s tím, že možná kratší by byl ten o podmínkách vystoupení, v rámci něhož by se stanovilo nějaké přechodné období a následně by se vyjednávalo o budoucím rámci přidružení. V rámci vyjednávání vystupující členský stát musí být chápan jako třetí země eh, ze strany Evropské eh, rady. To znamená, že veškerá jednání a vyjednávání probíhají eh, bez účasti tohoto členského státu. Zde je jedna věc, nad kterou je třeba se politicky eh, zamyslet, protože právně je to jasné a to zda ten stát, který uvažuje o vystoupení, má možnost eh, podmínit nějakým způsobem budoucí rozhodnutí Evropské unie. To je otázka mm, politická, otázka k politické diskuzi. Dohoda se bude schvalovat eh, takzvanou superkvalifikovanou většinou v Evropské radě. A schválení Evropského parlamentu je samozřejmě také povinností. A tady eh, nastupuje další úvaha, a to eh, pokud zástupce eh, vystupujícího členského státu v radě nehlasuje, tak v parlamentu poslanci tohoto státu vlastně o stanovisku parlamentu hlasují. Takže vidíme, že Eh, dohoda o vystoupení členského státu může vstoupit v platnost pouze po schválení Evropským parlamentem, ale přitom není nutné, aby došlo k ratifikaci této dohody členskými státy. To je také velice důležitá věc eh, dotýkající se primárního práva, protože dohoda o vystoupení sama o sobě není součástí primárního práva, ne, nijakým způsobem nemění zakládající eh, smlouvu. Jedná se vlastně o jakési vyjednávání s třetí eh, stranou, které stojí eh, mimo primární legislativu Evropské unie. Co se týče dopadů vystoupení, tak zde je třeba říci, že smlouva hovoří o tom, že nijak nejsou dotčeny eh, smlouvy s tímto státem podobně. Členský stát samozřejmě ztrácí své zastoupení a členství ve společných institucích a pokud se znovu bude chtít eh, připojit eh, jako člen Evropské unie, tak bude muset postupovat plně v souladu s článkem 49 jako všechny jiné třetí země. A následně by se chtěla zamyslet nad eh, případnou budoucností, pokud je o budoucí vztahy se Spojeným královstvím. Chci říci, že v tuto chvíli ani samotné Spojené království nemá vyjasněno, jakým způsobem bude chtít eh, vyjednávat, jakou podobu to vyjednávání bude mít, eh, takže je velice těžké anticipovat, eh, k jakým vztahům bude chtít dospět. Je to skutečně předčasné, nicméně logicky lze očekávat, že s žádostí o vystoupení eh, přijde Spojené království také s určitou vyjednavací pozicí. A my si myslíme, že by to nemělo být čestě ponecháno na iniciativě eh, Spojeného království, ale že by tady měla být in, iniciativa evropských institucí, zejména Evropského parlamentu, aby se také zamyslelo nad tím, Evropský parlament by se sám měl zamyslet nad tím, jakým způsobem přistoupit k vyjednávání se Spojeným královstvím. A poslední věc, eh, to se týká mm, případného, případného modelu eh, vztahu se spojeným královstvím, modelu určité nové eh, integrace nebo nových vztahů s tímto doposavat členským státem. V tomto ohledu se domníváme, že budoucí podoba vztahu, ta samozřejmě jasná není, ale velkou roli zde jistě se hraje Evropský parlament a tady předám slovo kolegovi. Ano, Evropský parlament v procesu vystoupení eh, Spojeného království při definici svých budoucích vztahů a bude sehrávat různé a velice důležité role. Tak jednak je potřeba souhlas parlamentu se smlouvou o vystoupení a také souhlas se, se smlouvou o přidružení. Pak jsou tady určité právní požadavky, ale především musí parlament zajistit eh, během celého procesu to, aby byly eh, zajištěny veškeré legitimní zájmy a práva evropských občanů, aby došlo k jejich ochraně a aby se postupovalo při vyjednávání v souladu s demokratickými garancemi. Dále je potřeba říci, že Evropský parlament eh, musí dbát na následující záležitosti. Jednak eh, Britové samozřejmě budou muset iniciovat eh, vystoupení, ale Evropský parlament by se měl začít zaobírat teoreticky podobou budoucích vztahů. Myslíme si, že odpovědností parlamentu obhájit zájmy svých občanů. Za druhé, Evropský parlament eh, by měl zajistit eh, své zastoupení při vyjednávání o vystoupení a při eh, další diskuzi o přidružení, čím dostojí své demokratické legitimitě. Za třetí, Evropský parlament musí sehrávat aktivní roli při vyjednávání, zejména jak jako facilitátor při dosahování koncenzu mezi členskými státy protože zde je potřeba se vyhnout tomu, že dojde k takzvanému automatickému vystoupení členského státu bez dosažené dohody, což si myslím, že by byla skutečně katastrofa, které je potřeba se vyhnout. Za čtvrté, je potřeba eh, hledat, jak už řekla moje kolegyně, určitou podobu integrace odlišné Eh, integrace. Je potřeba hledat nový model, který bude prakticky proveditelný. A poslední věc. Eh, Evropský parlament eh, musí využít té současné krize s Brexitem využít jako příležitost eh, k prohloubení úvah o budoucnosti Evropské unie, eh, tak eh, jako tomu bylo již během prvního legislativního období od roku 1969 do roku 1974, kdy se parlament chopil iniciativy a předložil návrh smlouvy o, o Evropské unii projekt Spinelli jehož jméno nese i tato budova. Děkuji. Děkuji vám eh, oběma dvěma, děkuji a nyní přejdeme k panu eh, Repasimu a pak už proběhne diskuze o těchto tři prezentacích. A posléze snažím se poslušně postupovat podle programu. Ne, nevím teď, kdo z vás se tady chopí slova. All right. Yeah, good afternoon, Madam Chairwoman Hübner. Dobré odpoledne, paní předsedkyně i vážení členové ústavního výboru. Děkuji vám za pozvání účastnit se eh, této schůze na téma další ústavní vztahy Spojeného království s EU. Cesta začala v únoru, kdy eh, Eh, eh, Fabien Amtembring, který tady bohužel není, a mm, kolegyně z Leidenu z Rotterdamu eh, přijali úkol vypracovat nový jaksi plán ohledně vyřešení postavení spojené království a teď z toho bude pouze materiál pro historiky. Ale na dnešním workshopu Britské referendum z června tohoto roku má nicméně jeden pozitivní výsledek. Eh, to nové hodnocení eh, už je na stole a jeho výsledky jako v, v eh, negativní dopady případného vystoupení, které vyplývají z uvedené studie, se mm, mají možnost realizovat. Ale nejedná se pouze o samotné ekonomické řízení. Já se tedy nejprve e, soustředím na právní aspekty ústavních vztahů a poté se budu věnovat ekonomickým otázkám ehm, právní rámec vztahu Spojeného království s EU je těžké popsat eh, nyní, protože zatím politická rozhodnutí nebyla přijata. Španělští kolegové vysvětlili použití článku 50. Nicméně můžeme tady identifikovat několik možností. V článku 50 je řečeno, že ústavní vztah bude určen dohodou EU se Spojeným královstvím jako stranou a stanoví e, pravidla pro vystoupení. Tato dohoda musí být projednána do dvou let po formálním oznámení e, Spojeného království o vystoupení z Unie. Pokud po uplynutí tohoto dvouletého období smlouvy, včetně sekundárního práva, přestanou platit bez e, náhrady a Unie nemá povinnost uzavřít dohodu o vystoupení. Prodloužení doby jednání vyžaduje eh, jednomyslné hlasování v radě a dohoda, eh, zatím, dohoda může být odhlasována kvalifikovanou většinou rady i parlamentu. Takže potud je to jasné. Změní článku 50 odstavec 2 TFUE eh, specifikuje, jaké jsou okolnosti vystoupení, jestliže tato Eh, eh, musí brát v potaz budoucí rámec vztahu eh, s Evropskou unii. Čili je to, souvisí to s budoucím rámcem vztahů a politickými rozhodnutími, která bude muset učinit Spolené království. Než půjdeme do podrobností, co toto znamená, připomenu několik možností pro eh, Spojené království mimo EU. Za prvé, takzvaný norský model, podle něhož Spojené království vstoupí do EFTY a stane se součástí Evropského hospodářského prostoru. Za druhé může uzavřít celou řadu konkrétních dohod, které budou definovat naše vztahy Eh, je tu několik alternativ jako turecká, eh, švýcarská, kanadská a podobně a každá ta dohoda odráží intenzitu těch vztahů. A všechny tyto alternativy znamenají vyjednání a uzavření mezinárodní dohody eh, Spojeného království s EU. A potom je alternativa VTO, to znamená, že by Spojené království žádalo přístup eh, k jednotnému trhu s principem nediskriminace. Teď otázka stojí tak, do jaké míry budoucí vztahy mohou a mají být určeny eh, dohodou o vystoupení podle článku 50. Takže za prvé, dohoda o odstoupení musí pokrývat aspekty budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a Unii, protože jinak dohoda o vystoupení nemůže vzít v potaz eh, rámec budoucích vztahů pozice, eh, kdy by se jednalo nejprve vystoupit a poté projednávat otázky vztahu, je pochybný. Eh, za druhé, dohoda o vystoupení podle článku 50 nedefinuje budoucí vztahy mezi Spojeným královstvím a eh, Unii jako takové. To jde nad rámec otázky vzít na vědomí. A jasně definovat hranici mezi těmito dvěma ehm, oblastmi, to znamená rozhodnutím o vystoupení a, eh, a stanovení budoucích vztahů, je ehm, těžké stanovit a členství v prostoru volného eh, obchodu bude eh, řízeno tedy vlastními pravidly. nejsou žádná detailní pravidla o budoucích vztazích Eh, pokud by byl zvolen ten model VTO. Co se týče té druhé metody, to znamená jednotlivých dohod k jednotlivým oblastem, tady obchodní vztahy mezi Spojeným královstvím a Unii by byly specifikovány samostatně, a to by vyžadovalo kompletní obchodní dohodu, jako je SETA nebo TTIP, podle článku 207 SFEU. A Uzavření dohody o volném obchodu vyžaduje podle obsahu buď kvalifikovanou většinu nebo jednomyslnost po, e, při udělení souhlasu z Evropského parlamentu. A to tehdy, a to je tedy nezávisle na uh, dohodě o vystoupení. Kromě toho, uh, komplexní dohoda o volném obchodu je uh, svou formou smíšenou dohodou hm, a do roku 2000 může se inspirovat třeba dohodou se Singapurem, a zatím musíme předpokládat, že takové dohody jsou smíšenými dohodami, jejichž uzavření vyžaduje ratifikaci v každém jednotlivém členském státě. A zatímco uh, uzavření dohody o vystoupení vyžaduje pouze souhlas Rady a Evropského parlamentu. Takže už tady to porovnání různých procesů rozhodování Eh, vede k tomu, že je možné, že k tomu druhému způsobu mm, eh, nebude eh, možno jak si přistoupit pouhou s dohodou o vystoupení z Unie. A co se týče toho řešení na míru, takové Eh, nemůže být uzavřeno bez nějakých rámcových představ eh, vztazích do budoucna, ale nemůže sloužit ani jako základ eh, pro jiné oblasti, protože propojení mezi, stanovením, mezi, mezi vystoupením a stanovením právního rámce do budoucna musí být tedy oboje ukončeno podle článku 50 do dvou let, potud, pokud v radě nebude jednomyslně rozhodnuto o prodloužení této lhůty. Takže v, v tom je krása článku 50 smlouvy o Evropské unii. Někteří říkají, že, to, že tento článek eh, byl určený k tomu, aby se nikdy nepoužil. Eh, v článku 50 eh, se o formách tedy eh, budoucích vztahů nehovoří. A nyní řeknu něco o ekonomické problematice a vnitřním trhu. Eh, tyto poznámky vycházejí z předpokladu, že Spojené království opouští Unii bez konkrétních, bez specifických dohod do budoucna. To eh, by poukázalo na některé kritické aspekty budoucích jednání. V kontextu těchto diskusí, o kterých jsme hovořili, ty, ty budou stěžení nejenom pro občany, ale také pro spolupráci. Obě oblasti, to znamená jak vnitřní trh, tak ekonomická oblast, jsou eh, do velké míry integrované. Eh, kompletní seznam témat bude zřejmě vyžadovat další hloubkovou analýzu pozice Spojeného království eh, k vnitřnímu trhu bude eh, stěžení dále pak otázka obchodování s deriváty, eh, autorská práva, volný pohyb podniků a finanční instituce sídlící v členských zemích zastávajícího rámce mohou získat takzvaný pasport který jim umožňuje přístup na trhy ostatních členských zemí, aniž by si tam museli zakládat pobočky ceřiné společnosti a žádat o novou licenci v eh, eh, britské finanční eh, instituce, včetně filiálek amerických společností, by v případě vystoupení z Unie bez další dohody nemohly využívat tohoto takzvaného pasportu a museli by žádat o pasport třetí země podle nařízení o finančních trzích taková farma, firma se může rozhodnout registrovat eh, u evropských orgánů, ale to je možné pouze pro podniky, které podnikají v zemích, kde komise vydala takzvané eh, ekvivalentní rozhodnutí. A proto to musí eh, odpovídat MIFIDu 2. Čili tento pasport pro třetí zemi nepokrývá všechny finanční trhy a vylučuje eh, například eh, platební služby, některé alternativní fondy a podobně. Přístup na trh finančních služeb vyžaduje od Spojeného království synchronizovat svůj vlastní Ehm, legis, finanční legislativu s tou, která bude platit v Evropské unii buď samostatně nebo v rámci dohody o vypožádání vztahu. A e, toto dilema tedy se bude řešit v nadcházejících jednáních. A dále Některé otázky spojené s tím, co jsem tady zmínil, to se týká přístupu k vnitřnímu finančnímu trhu a je to otázka o umístění Evropské centrální banky a e, takzvanými CCP. E, tato mm, e, se týká každého prodávajícího a kupujícího derivátu bez ohledu na to, kde strany sídlí. A obě strany se předpokládá, že si dělí ta rizika a, garan, a rizika s obchodování s finančními derivativy jsou ošetřeny stávající legislativou. A e, Londýn je významným centrem obchodování s deriváty s denním, denním obratem e, kolem 925 miliard eur. Takže proto, aby bylo možno ošetřit případné hrozby eh, vůči eurozóně, ECB přijala takzvanou politiku, podle níž eh, tedy eh, clearinghouse musí být umístěn v eurozóně Ehm, soudní dvůr eh, rozhodl, že tato politika ECB vůči eh, eh, Velké Británii nebude možná, jestliže ECB nebude kompetentní pro ehm, Spojené království. A podle stávajícího znění SFEU bude rovněž tedy důležité ehm, určit umístění a to bude komplikovat tedy eh, obchodování pro subjekty usazené ve Spojeném království, protože některé transakce budou muset probíhat pouze v rámci eurozóny. A nyní problematika danění. Kromě neaplikování těch eh, pravidel týkajících se členských zemí. Eh, přestane tam tedy platit směrnice o autorských právech a o eh, dalších eh, daních a odvodech. Jestliže Spojené království opustí Unii, platby pro příjemce v, usazené ve Spojeném království mohou být předmětem zdanění ze strany ostatních členských zemí. A obě směrnice byly přijaty podle článku eh, 150 SF EU a jsou otázkou vnitřních pravomocí eh, a eh, mají Eh, dominantní postavení vůči mezinárodním dohodám, takže mm, eh, zdanění bude eh, ošetřeno jedině tehdy, když bude mít Británie dohodu s Spojeným královstvím. se dostávám ke svému čtvrtému bodu od eh, toho rozhodnutí v případě e-bezering. Je evidentní, že ten prospěch zpráv volného pohybu eh, to musí vyplývat z práv, které platí ve státě, kde je podnik usazen. To by potom vedlo k jakési právní arbitráži mezi ženskými státy. Pokud by nějaká eh, společnost s ručením osazená usazená ve Spojeném království chtěla fungovat na jednotném trhu, tak by tím mohla obejít ta, ta povinná pravidla, která platí v tom státě, kde podnikují například eh, určování rozhodného práva, minimální kapitál nebo požadavky na pojištění. A pokud by po eh, odchodu Británie z EU přestalo toto platit a nestávalo se to na britské společnosti, tak by ty potom mohly být předmětem práva té země, kde mají administrativní sídlo. Například by tak ta britská společnost v Německu byla považována za Gesellschaft mit beschränkter Haftung, nebo ve Francii by to byla eh, Société avec eh, responsabilité limité. A v tom případě by ty společnosti eh, měly přejít na ten soulad s těmi evropskými normami. Nicméně Spojené království v případě, kdyby eh, tyto základní svobody už neplatí na jejím území. Požadovali například souhlas britských úřadů s tím, než této společnosti odejdou, což je eh, situace, kterou kterou e, soudní dvůr po, prohlásil za, e, že není v souladu e, s právním řádem. A britské společnosti by potom musely podnikat čistě mimo Evropskou unii, nebo by musely Eh, eh, v regulatorním rámci soutěžit eh, se společnosti se společnostmi z jiných zemí. To by, vážení členové tohoto výboru, mohl být tam takový nástin několika málo těch otázek, které by nastaly v případě vystoupení Británie. Pokud by nepanovala dohoda o budoucích pravidlech, tak by to rozhodně nebylo ve, spěch, ve prospěch Spojeného království. A pro Evropskou unii by Článek 52 potom požadoval nejenom, aby se jednalo o vystoupení, ale také, aby se vytvořil budoucí vztah se Spojeným královstvím. Článek 50 má sloužit jako pobítka pro to, aby se hledal nějaký model pro spolupráci mezi tím státem, který odchází a Evropskou unii, přestože to e, není právní povinnost pro Evropskou unii. Pokud by tento budoucí vztah byl určován na základě nějaké dohody na míru, tak ten článek 52 by už nesloužil jako právní základ, ale byl, to, byl by to článek 170 eh, smlouvy o eh, fungování Evropské unie. Ale dohoda o vystoupení nemůže být eh, tím základním předpokladem pro uzavření té dohody o budoucím vztahu, protože to první musí zohledňovat ten rámec toho budoucího vztahu mezi Británií a EU. A tím bych chtěl ukončit eh, svoje úvodní eh, vystoupení a samozřejmě se rád eh, těším na tu následující debatu. Děkuji. Teď můžeme přejít panu Pírsovi, kde byste také vy mohl na úvod nám začít se svým úvodním vystoupením. Thank you very much for... Děkuji za pozvání, abych vystoupil na tomto semináři a vysvětlil toho výsledku referenda bych se chtěl zaměřit hlavně na Eh, otázky těch eh, základních práv nebo nabitých práv, což eh, funguje jak pro evropské občany ve Spojeném království a opačně pro britské občany v Evropské unii. Jak asi víte, teď mluvíme o několika milionech těchto občanů, takže je to určitě velmi důležité téma pro jejich každodenní život, pro to, aby mohli pokračovat v tom co si sami zvolili jako vyjádření práv eh, občana EU. Jak eh, víte, teď tady jde o právo, smluvní právo, jde o to, že když skončí jedna smlouva ze strany daného státu, tak ta práva, kterých nabili, eh, nebo kterých bylo nabito, tak ta práva se nemohou ztratit. Nicméně to vede k řadě otázek. Někteří argumentovali v té kampani před referendem, že to není úplně kompletní a že se nelze o to opírat bez další diskuze. Ale já si myslím, že to vede k celé řadě důležitých eh, otázek právní povahy a také vynutitelnosti. Za prvé, některé české státy neratifikovaly Vídeňskou úmluvu o právu smluv, přestože to ustanovení o těch nabitých právech představuje jakousi zvyklost v rámci mezinárodního práva. A potom jde o to, že toto ustanovení se nemusí týkat eh, konkrétně této problematiky, tedy vystoupení z EU, protože toto ustanovení říká, že je to předmětem lex specialis, který musí upravovat potom aplikaci tohoto pravidla. A ten proces, který je popsán v článku 50, může představovat takový lex specialis a tím pádem by to byla ta smlouva vystoupení uvedená v článku 50, která by tu otázku řídila a která by potom rozhodla o tom, jak by se aplikovala ta zásada nabitých práv. Potom také jde o to, jak je možné uplatňovat ta nabitá práva jednotlivci u národních soudů nebo u soudního dvora Evropské unie. Hodně členských států, eh, včetně Británie, jsou dualistické, takže tam ty eh, mezinárodní smlouvy nemají přímý účinek. Takže eh, tam by to bylo ještě komplikované. A potom jde také o to, která přesně práva do toho spadají. Do těch, které spadají pod toto ustanovení o nabitých právech. Když se podíváme na nedávný komentář k té vídeňské umluvě, tak tam eh, se hovoří například o eh, práv, eh, vlastnických práv, ale netýká se to některých práv vyplývajících z veřejného práva, například ten migrační statut, což je určitě jedna z věcí, která nastane v případě těch britských občanů v Evropě a evropských občanů v Británii. Další otázkou je co když ta eh, práva zrovna jsou nabývána, jsou v tom procesu získání nebo mají být nabita v budoucnosti, například pokud je někdo student uprostřed studia, v okamžiku, kdy nastane Brexit, nebo někdo, kdo eh, čeká na udělení toho statutu trvalého mm, eh, bydliště v okamžiku, kdy zase nastane Brexit, nebo když 15-letý jednotlivec, který by měl mít stejné zacházení v přístupu ke vzdělávání nebo k univerzitě v okamžiku, kdy plánuje za několik let jít na univerzitu, tak jestli se to na ně bude pořád ještě vztahovat eh, v okamžiku, kdy eh, mu bude 18 a pořád ještě bude v té dané zemi. To jsou jenom něk, některé z těch příkladů, které určitě nastanou. Samozřejmě jich možná uvést řadu eh, mnohem více. otázka je tedy to, co přesně znamená ten pojem nabitá práva. A pokud tedy bude určeno nějaké definitivní datum, od kterého se to bude počítat, pokud tedy eh, eh, Británie bude pořád souhlasit s tím principem volného pohybu nebo nějakou verzi volného pohybu, Možná, že v tom případě ty otázky vůbec nenastanou. No pokud eh, taková dohoda nebude uzavřena, tak se bude muset stanovit nějaké rozhodující datum a potom se bude muset stanovit, jaká kritéria budou sloužit pro to, aby někdo mohl prokázat, že má to nabité právo vyplývající z členství v EU k tomu danému datu. Jak je možné tyto věci řešit? Já si myslím, že bude nezbytné je řešit v té smlouvě o vystoupení, která se bude vyjednávat podle článku 50 smlouvy o Evropské unii. Je to mm, nezbytně otázka, která s tím souvisí. Je to přesně ta věc, podobně s důchodovými právy nebo um, ukončení mandátu britského komisaře, které jsou všechno věci, která mají být řešena podle článku 50. A asi nejdůležitější věc je právě to, kolika lidí se to bude dotýkat v Evropě. A jde hlavně o zajištění právní jistoty. To jsou všechno zásadní věci, protože jde o právní účinek a o ty podrobnosti. Určitě jste obdrželi spoustu podobných komentářů, lidí, kterých se to dotýká. Určitě to je jenom vrcholek ledovce, těch lidí bude mnohem více a proto je potřeba to řešit, řešit to v rámci této smlouvy a nabídnout co nejvíce právní jistoty pro tyto občany. V tom materiálu, který jsem nechal rozdat, tak tam navrhuji text takového ustanovení, je to na závěrečné stránce úplně dole. Tam jsou uvedeny tři odstavce, které by eh, to mohly být, které by mohly být v té smlouvě, kde potřeba, aby se tam popsal ten princip nabitých práv, všechna práva, která vyplynula z těch eh, zákonů Evropské unie na obou stranách, jak Británii, tak i ve zbytku EU aby bylo jasné, že nejde jenom o vlastnictví nebo o že nemluvíme o někom, kdo eh, už získal trvalé bydliště, ale že to jsou, nebo trvalý pobyt, ale že to jsou i, i další věci eh, na základě toho, té situace jednotlivců, eh, pokud jde například o nabití těch důchodových práv nebo sociálního zabezpečení a dalších věcí které by mohly pro danou osobu být důležité. A potom jde také o otázku toho procesu eh, nabývání těch práv, pokud eh, tedy ten člověk ta práva ještě nenabil, ale eh, může nabít v nějaké dohlednu, do, blízké budoucnosti. Druhý odstavec by v podstatě říkal, že je potřeba aplikovat tento princip souhladu s národním právem a v té Myslím, že jak EU, tak e i členské státy by eh, v té legislativě museli uvést přesně, jak s tím naloží. A co se týče evropského práva, tak tady je jeden stávající model, který by bylo možné využít. Je tady zvláštní výjimka pro osoby, které spadají pod eh, smlouvy o volném pohybu, to se týká Švýcarů a Evropského hospodářského prostoru, takže určitá verze této úpravy by se dala použít. To byli evropští občané, kteří eh, jsou potom uvedeni v té smlouvě o vystoupení jako osoby, které, které nabyly určitá práva a že tedy s nimi nesmí být zacházeno jinak v porovnání s těmi, kteří přišli později nebo e, navštívili to na zemi později. A potom na závěr by tady bylo ještě ustanovení, kde by se hovořilo o dotečných opatření, která by se přijala Evropskou unii a Spojeným královstvím, kde by byly určité podrobnosti, které by se musely dále rozvést. Pro ty z vás, kteří se podívali na ustanovení té dohody o odchodu Gronska z Evropské unie, přestože se týkalo mnohem menšího počtu lidí, tak i tady je ustanovení o nabitých právech, které obsahuje něco podobného k tomu, co navrhuji já. Takže to není úplně bezprecedentní, že by Evropská unie měla najednou pocit, že musí tuto otázku řešit. A úplně poslední bod. Proč by Evropský eh, parlament měl jednat? Jak by měl jednat? Já bych navrhoval velmi důrazně, že by Evropský parlament měl této příležitosti využít k tomu, aby se eh, v této otázce vyjádřil, aby usnesení prohlásil, že svůj souhlas nedá s tím eh, článkem 50 smlouvy, dokud se tato otázka nevyřeší nějakým eh, doporučeným způsobem. Mohu vám nabídnout ten daný text ale můžete samozřejmě přijmout vlastní. Myslím si, že by bylo dobře tam popsat aspoň ty zásady, na základě kterých by Evropský parlament buď souhlasil nebo nesouhlasil s eh, dohodou a pokud eh, tyto zásady nebudou eh, řešeny v té smlouvě o vystoupení. Do toho se to udělat co nejdříve, ještě předtím, než ta jednání vůbec začnou, než, než se spustí článek 50, tak co budou vaše požadavky, které Eh, na kterých si budete trvat, protože se to bude dotýkat celé řady lidí a proto by to mělo být jedna z podmínek vašeho přijetí článku 50 smlouvy. Nejde tady jenom o to, jak zajistit co nejdříve právní jistotu pro tyto osoby. Tím byste mohli trochu určovat tu dynamiku Eh, aby se také Evropská unie s Británií dohodly co nejdříve. Nejde jenom o abstraktní aplikaci toho, těch principů, ale spíše o každodenní život eh, celé řady lidí. Já od nich eh, dostávám e-maily celou dobu, kteří si dělají starosti z toho, co se s nimi stane, jestli budou moci zůstat tam, kde jsou, co se stane jejich dětmi, jestli budou moci chodit na univerzitu a tak dále. Budou mít nárok na trvalý pobyt a je potřeba to vyřešit co nejdříve, protože to má jasný dopad na jejich každodenní život, ale také proto, že to e, jako jejich právo již bylo uznáno v té době před referendem. A také víte, že došlo e, také k zavraždění jednoho Poláka na ulici. Možná, že někteří lidé na tom, e, kteří napadají a páchají násilí, tak těm na tom asi nezáleží, ale já si myslím, že je důležité, aby se co nejdřív minimálně pokusilo vytvořit atmosféru, která by eh, jasně dávala najevo, že eh, se nemůže eh, projevovat tímto způsobem nenávist vůči těmto skupinám obyvatel, tedy Britům v Evropské unii nebo občanům EU Británii, a aby bylo jasně řečeno, že nedojde k nějakému deportac, nějakému deportování těch lidí, nebo že nebudou nějak diskriminováni. A přitom to byly jenom lidé, kteří využili svého práva volného pohybu jako občané EU před referendem a tím pádem by měli mít právo v tom pokračovat i nadále bez ohledu nebo bez hrozby nějaké diskriminace. A to je tedy moje doporučení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji také za to, jak jste se do toho eh, emocionálně opřel. A myslím, že teď už můžeme zahájit diskuzi. Mám zapsané tři kolegy, ale pochopitelně, pokud máte i vy ostatní zájem se dotázat, můžete. Navíc i odborníci mezi sebou se mohou pustit do diskuze. Vyjasníme tak jistě řadu záležitostí. Nejprve Pervanč Perez. Merci beaucoup, cher. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto rozpravu, protože pro Evropský parlament je, myslím, tento moment klíčový. Nebudu se vracet ke všemu, co tu zaznělo, protože toho zaznělo hodně. Bude potřeba to analyzovat, budeme muset se nějak domluvit, jak se bude u nás práce organizovat dříve, než dojde ke spuštění procesu, potom během procesu a po, a po jeho ukončení. To patří mezi oblasti, které jsou z naší strany neprobádané a mnoho věcí není nám jasných. Ale eh, chtěla bych se vrátit k pár věcem, které tu zazněly ze strany expertů. Za prvé bych nás chtěla varovat. My jsme tady v ústavním výboru a samozřejmě se pečlivě seznamujeme s způsobem eh, fungování Eh, smluv a eh, institucionálních procesů do budoucna. Ale upřímně řečeno, jestliže ze strany 27 to poselství, které jaksi v současné době vzejde, je, že hlavní starost je, jak se bude institucionálně spojovat eh, v jaksi vztah mezi 27 a Spojeným královstvím, tak za chviličku žádná unie nebude. Priorita je politická odpověď s obsahem, e, s politikami Evropské unie, abychom dosáhli efektivních výsledků, věrohodných výsledků pro občany ve světle toho, co Unie dělá. Nicméně, a v tom mají experti pravdu, že institucionální rámec se stanovit musí. A z tohoto pohledu si kladu otázku lhůty. Slyšela jsem, jak jste, madam, říkala, že by se ten proces neměl spustit moc brzy, protože pak se spouští ta dvouletá lhůta. Ale ten argument se dá taky obrátit. Já jsem stále slýchala zastánce trhu, kteří říkali, že trhy nesnášejí právní nejistotu, nejsem žádnou advokátkou trhu, eh, v sociálně tržním hospodářství to jakž tak šale funguje a myslím, že toho se vzdát nechceme, ale prostě proto je tak potřeba, aby nejistota, právní nejistota, ve které se nacházíme, co nejdříve skončila, protože je kontraproduktivní jak pro 27, tak pro Spojené království. O tom já jsem přesvědčena. A myslím, že dost nebylo zdůrazněno to, eh, pod jakým vlastně tlakem se eh, odstly, odstla 27. Eh, my pro ten výsledek, který nastal, jsme vlastně nepoložili žádnou otázku a, a, a jenom velmi mírné podmínky. A my jsme teď v situaci, kdy vlastně nevíme, za jakých okolností země, která ten mechanismus spustila, která, která vede k tomu katastrofálnímu výsledku, ke kterému došlo po hlasování ve Velké Británii, tedy jak to bude aplikovat. A já si myslím, že tady jako z pohledu eh, obecného chápání by naši odborníci nám měli pomoci Eh, říci, jak, eh, co můžeme udělat, aby ten článek 50 se aplikoval dobře a podle mě jednou z podmínek, aby to dobře proběhlo, eh, je, aby to proběhlo co nejdříve, protože čím to budeme více odkládat, tak budeme mezi dvěma riziky. Jednak je to ta nejistota budoucího rámce a na druhé straně je to mobilizace a všudy přítomnost těch energií kolem této otázky, zatímco jiné jsou daleko nalehavější. Takže z tohoto pohledu já dobře chápu souvislost, eh, kterou článek 50 dělá mezi žádostí o vystoupení a budoucím rámcem jednání, ale nedá se to úplně obrátit a říci, že se nejprve definují všechny budoucí podmínky, ještě dříve, než vůbec dojde k požádání o vystoupení. Takže proto, aby ta dohoda byla vyvážená, tak si myslím, že je potřeba tam respektovat tu chronologii. A ještě dvě věci bych k tomu ještě dodala. Musíme si vzpomenout na historii genezi článku 50. Článek 50 neměl nic společného s dekolonizací Alžírska, protože v té době Evropská unie ani neexistovala. Aspoň ne v té stávající podobě. A co se týče Greonska, tak to bylo daleko dříve, než článek 50 vzniknul. Článek 50 je výsledek britské iniciativy z konventu. Takže dobře víme, jak vzniknul tento článek. A chtěla bych říci, a to se možná zeptám pana Rypasího na to, aby mi více osvětlil něco, co řekl, když říkal, že v jedné studii, která jaksi Eh, vlastně už je pase, ale může obsahovat určité ponaučení do budoucna, že tam je uvedeno, že v té únorové dohodě je uvedeno ke, ke statutu eh, eurozóny něco nejasného a ne zcela uspokojivého. A mně se zdá, že je potřeba využít eh, ta jednání, která nás čekají, k tomu, abychom neprodlužovali tu chybu obsaženou v dohodě z února a lépe to objasnili z pohledu možnosti pro členské země eurozóny, aby se konzolidovaly a případně i rozšířili počet zemí e, v eurozóně. A poslední otázka, zmiňoval jste otázku zdanění a to je opravdová potíž, protože víme, jak je toto téma citlivé i při 27 a paní Teresa May při tom málu, co řekla, už nyní řekla, že toto považuje za téma, v němž má Spojené království zájem, jak si využít atraktivitu Spojeného království. Takže v tom v té dohodě na, na zakázku, v tom tailor-made, v tom postupu druhá metoda, jak eh, dostat problematiku zdanění do vzájemně výhodných podmínek. Eh, paní předsedkyně. Toto byla skutečně velice zajímavá diskuse a vystoupení. Děkuji všem účastníkům. Mám dva dotazy, které jsou propojeny. Jednak otázka nabitých práv. Já mám eh, nějakých 150 tisíc eh, potenciálních voličů, kteří mm, žijí ve Spojeném království, takže mě otázka eh, v této věci zajímá. A zase chci zeptat na politická rizika a politické eh, dopady nastavení vzájemných eh, vztahů v této oblasti, protože dokážu si představit že dojde k nastavení mm, procesu, který nakonec ještě dále zintenzivní dosavadní nenávist, která existuje v Británii k spíše symbolickému než skutečnému Bruselu. A v návaznosti na to mám tedy další otázku na vás všechny. Jakmile bude aktivován článek 50, tak co si myslíte, nebo respektive může některý z těchto procesů, ke kterému dojde v rámci vyjednávání podle ústavního uspořádání eh, v Spojeném království, se ocitnout před Evropským soudním dvorem ještě v rámci té doby, kdy Spojené království bude členským státem a tím pádem předpokládám, že bude mít eh, eh, jurisdikční pravomoc Evropský soudní dvůr kdy se zde hovořilo o Grónsku, možná bychom mohli podobným způsobem začít uvažovat o Gibraltaru, Skotsku a tak dále. Děkuji, Barbara Spinelli, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Je tady celá řada věcí, které bych chtěla v této diskuzi zdůraznit. Za prvé, navážu na to, co zmínila Pervánž. Pérez, Naprosto s ní souhlasím. Potřebujeme zaujmout politický postoj spíše než jakýkoliv jiný. Pokud jde o aktivaci mechanismu podle článku 50, co možná nejbližší době, tak eh, já s tím souhlasím, protože bez ohledu na to, co říkal náš první řečník, se domnívám, že není důvodu se domnívat, že vystoupení z EU bude jednodušší než přistoupení k EU. Ono to bude úplně stejně náročné. Takže já bych spíše volala potom, abychom nepřehlíželi dopady referenda o vystoupení, protože je možné, že se to velice podobně eh, bude existovat snaha zopakovat něco podobného v dalších zemích, na východě Evropy a tak podobně. Takže je třeba od věci diskutovat, ale vyhýbat se tomu, že bychom zakrývali důvody, které vedly k této situaci, ať už to byly důvody sociální, ať už to byly důvody pramenící eh, z nespokojenosti, z nesprávného řízení, ekonomické krize, migrační krize. Toto vše jsou faktory, které k věci přispívaly a které politicky vedly tomu, že lidé hlasovali způsobem, jakým hlasovali. Vidíme, že mm, lidé se emocionálně distancují od Evropské eh, unie a Vidíme to velice silně napříč spektrem. Pochopitelně je to velice silně Lepenové, ale do určité míry také ve straně Sarkozyho. Objevuje se to také v řadách socialistů i u samotného francouzského premiéra. Jsou vidět určité signály. A právě proto mě zaujalo to, co jste říkali, když jste se zmiňovali o reakci občanů, když Steve Pierce hovořil o této věci. Já si myslím podobně jako on, že Evropa s tím může něco udělat a měla by zasáhnout takovým způsobem, aby to nevedlo k dalšímu odmítání Evropy ve Spojeném království. Byť už určité projevy toho jsme viděli. Takže možná by Evropská unie mohla udělat něco, aby nabitá práva ochránila. Tady mám otázku na Steva Pierce. Chci se ho zeptat, jakou podobu by obhajoba práv milionů občanů měla mít? Jakým způsobem je můžeme eh, ochránit eh, reálně my tady v Evropském parlamentu? A poslední otázka, kterou pokládám všem našim odborníkům jakým způsobem můžeme řešit otázku severního Irska, které pravděpodobně podobně jako mm, eh, Skotsko budou usilovat eh, o referendum o nezávislosti. Jak byste mm, argumentovali v těchto dvou konkrétních případech oblastí, které, či regionů, které chtějí evidentně v Evropě zůstat? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla také poděkovat všem našim vystupujícím. Na jedné straně zmínili celou řadu různých návrhů, návrhů velice důležitých. Byť eh, jsou to návrhy, které mohou působit až trochu úzkostně na druhé straně, když slyšíte tyto záležitosti od právníků, tak eh, si uvědomíte, jak, jak tvrdý oříšek eh, to je, to, co před námi stojí. Takže v souvislosti s tím chci poděkovat eh, všem řečníkům, včetně posledního vystupujícího, panu profesoru Pírsovi, protože ten určitým způsobem nastínil určitý díl politické strategie, která se mi jeví jako politicky proveditelná. A pokud máte k dispozici přepis svého projevu, tak bych byla velice ráda, kdybyste nám ho dal k dispozici. A k dalším věcem. Zajímalo by mě, zda bychom mohli postupovat takovým způsobem, abychom eh, zohlednili eh, veškeré politické mm, problémy našich občanů, Spojeného království. My v evropských institucích bychom měli usilovat o politickou diskuzi mezi partnery, kteří se rozhodli, že půjdou různými eh, cestami a neměli bychom dopustit hašteření aby to byl skutečně rozchod nejlepší možný pro obě strany. Potřebujeme tedy najít politickou cestu, která povede k nastavení právních detailů, ale bude to především cesta politická, ubírající se určitými politickými kroky. I kdyby se Spojené království eh, vzalo další tři, čtyři měsíce eh, času na rozmyšlenou navíc, než eh, zahájí aktivaci článku 50, bylo by dobré, kdybychom měli politické signály o tom, jakou cestou se bude přát se ubírat, abychom věděli alespoň to politické směřování, z čehož bychom mohli odvodit právní a technické detaily. Takže bylo by dobré, abychom se dozvěděli jasně, co si Británie přeje, že bychom neměli promeškat eh, žádný čas čekáním a tady se mnou možná bude souhlasit i paní předsedkyně, že by bylo dobré, abychom se mohli co možná nejdříve začít eh, zamýšlet nad tím, co bychom měli udělat. Budeme potřebovat eh, spustit celou řadu věcí a postupů abychom se připravili na postupný vyjednávaný odchod, protože v souvislosti s tím vyvstane celá řada klíčových záležitostí. A k tomu budeme potřebovat pochopitelně i pomoc, protože hm, politici nikdy nemohou jít nad rámec zákona a práva. Naší povinností ovšem bude najít nějaké řešení. Za situace, kdy jsme i pod časovým tlakem, kdy jsou zde lidé, kteří tvrdí, že žádné dobré řešení není možné, ale my víme, že řešení potřebujeme a máme časový rámec dvou let, kdy musíme eh, ochránit zájmy občanů s tím, že víme, že nás eh, za Dva roky čekají další volby do Evropského parlamentu a při tom jednání mohou pokračovat eh, i v době, kdy se budeme chystat na, na nový mandát. V parlamentu je třeba zvážit, jak eh, zvládneme takovou situaci. Nevěřím, že dokážeme uzavřít všechny zásadní záležitosti eh, od nynějška do dvou let, protože jsou zde právní, technické detaily, které je potřeba dokončit. Takže především bude potřeba dosáhnout jasné dohody, která jasně stanoví, z čeho Spojené království vlastně vystupuje. A do té doby, než se tak stane, bude platit e, stávající právní rámec. Pokud to bude potřeba, může vzniknout nějaká dohodám ad hoc, ale e, pokud o vyjasnění práv a povinností pro obě strany, bude klíčové to nadcházející období dvou let. Myslím si, že tedy není dobré čekat, měli bychom začít jednat co možná nejdříve, protože se obtížně říká občanům, veřejnosti obecně, trhům, euroskeptikům. Proč čekáme, to bychom jenom dali eh, další sílu podobně euroskepticky mladěným eh, politikům v jiných státech. Takže myslím si, že je potřeba nastavit eh, jasnou cestu, kterou se bude moci ubírat Spojené království i zbytek Evropy. Musíme se pokusit zajistit hladké vystoupení Británie, ale nesmíme eh, opomenout eh, plnou ochranu práv eh, evropských občanů. Nyní majte, prosím. Děkuji. Já mám konkrétní otázku protože samozřejmě nemůžeme vyřešit úplně všechny otázky. Měli bychom řešit především otázky politické jako politici. Nejprve chci poděkovat všem našim řečníkům za vynikající vystoupení a příspěvky. Někteří z vás jste uvedli, že je především eh, potřeba se začít zamýšlet nad budoucí podobou vztahů, začít představovat tyto modely a začít je anticipovat a pracovat na nich co možná nejdříve. Já si myslím, že opravdu na tom můžeme začít eh, pracovat my už máme k dispozici například nyní v našem výboru tři zprávy, které se týkají budoucnosti vztahu se, eh, se Spojenou království. A pokud je o budoucí model vztahu s, s Velkou Británií, tak Máme k dispozici určité modely teoretické a já se vás chci zeptat, zda můžete nastínit nějaké konkrétní linie, linie, kterými si myslíte, že bychom se měli při svých úvahách e, ubírat. A teď konkrétnější otázka. V jakém koru případu rozchodu vznikají pochopitelně určité e, náklady? My víme, že nemůžeme článek 50 aktivovat, že to může udělat pouze britská e, vláda A pokud tedy britská vláda nakonec iniciuje nějaký eh, proces a pak se ho rozhodne třeba zvrátit, tak si myslím, eh, že by na sebe britská vláda měla vznít, eh, vzít vzniklé náklady. Co si o to myslíte? Děkuji. Nyní Richard Corbett. Děkuji. Dnes odpoledne jsme zde vedli výměnu názorů s tajemníkem slovenské vlády, který zastupoval slovenské předsednictví a v diskuzi zaznělo, že celá tato operace vyvolává stále více nových a nových otázek a záležitostí, které v jednom okamžiku bude potřeba nějakým způsobem vyřešit. A dnes jsme dostali během tohoto slyšení další nové příklady, které jenom ten dosavadní seznam prodlužují. Vidíme, že je tady stále více velice komplikovaných, obtížných záležitostí, u nichž eh, není ani jedna strana připravena přijít se svým postojem. Britská vláda rozhodně nemá řadu těchto věcí promyšlených, eh, teprve na tom začíná pracovat. Takže navzdory tomu, co eh, řekla moje dobrá kolegyně Pervanš, si myslím, že eh, to bude znamenat, že budeme potřebovat eh, více času. Asi ještě předtím, než vůbec dojde k aktivaci článku 50, bude potřeba více času, protože všichni si musí promyslet tyto záležitosti, sepsat si je a promyslet si, jak o nich vyjednávat, ještě než ta vyjednávání začnou. Eh, samozřejmě, že tak vzniká právní nejistota, ale ještě horší právní nejistota by vznikla, kdyby eh, vznikl chaos nebo vznikla špatná dohoda, či dokonce se k žádné eh, dohodě nedospělo. Takže čím více času si dáme k dispozici, tím si myslím, že je pravděpodobnější, že dospějeme, dospějeme buď to k dobrému Brexitu s hladkým průběhem, což se řada, věcí, řada lidí přeje, anebo že budeme mít alespoň možnost si věci jinak eh, promyslet. Tento víkend proběhly v eh, Cardiffu, Oxfordu, Cambridge, Londýně, Edinburghu demonstrace, eh, kdy lidé žádali vládu, aby neaktivovala článek 50 navzdory tomu poradnímu referendu. Dokonce jsou teď otevřené případy u britských soudů, které se týkají možnosti aktivovat eh, článek 50. Lidé podepisují petice proti Brexitu. To jsou vůbec eh, nejrozsáhlejší petice, které byly takto eh, britskému parlamentu předloženy. Takže jsou tady určité otevřené záležitosti a tak je možné, že když se Británie sama podívá na to, co představuje skutečně alternativa po referendu, postaví se čelem realitě budoucnosti a obtížnosti budoucnosti, tak je možné, že skutečně vznikne příležitost eh, promyslet si věci znovu a jinak. Ale i kdyby k tomu nedošlo a kdyby se všichni, se všichni shodli, že je nejlépe dospět eh, k hladkému odchodu, tak eh, v této souvislosti mám několik otázek na naše odborníky. Pokud se začne vyjednávat o dohodě podle článku 50. Tato dohoda bude do roku 2018 podepsána, ale skutečné vystoupení bude stanoveno na později, řekněme na rok 2022. Tak eh, se chci zeptat, zda v tom období mezi roky 2018 a 2022 nebo v jiném období, tak jak bude stanoveno, zda v tom období eh, se bude moci vyjednávat o dalších záležitostech a pokud ano, zda vznikne nějaká dohoda o klauzule o podmíněnosti, která bude znít v tom smyslu, že pokud tyto záležitosti nebudou vyřešeny do roku 22, tak se ten termín dále posouvá. Další otázka. My jsme se zamysleli nad tím, jak se budou věci odvíjet, pokud je článek 50 aktivován, ale pokud se nakonec Británie rozhodne zvrátit toto rozhodnutí a vzít svou žádost zpět, na druhé straně si můžeme představit, že Británie odejde v roce 22, ale poté, co bude podepsána a schválena dohoda o vystoupení, se Británie rozmyslí ještě předtím, než skutečně dojde k tomu eh, datu odstoupení a vystoupení. Za takové situaci eh, bude asi existovat eh, možná určitá politická ochota, aby Británie zůstala, ale jak to bude vypadat právně? Uh, Děkuji a nyní Max Anderson. Děkuji. Já mám eh, otázku na profesora Rapasiho. Pochopil jsem to tak, že Spojené království by mělo chtít eh, do, dojednat smíšenou dohodu švýcarského typu a nechat ji ratifikovat do dvou let to se zdá být příliš ambiciozní cíl, možná ani ne tak realistický. A hrozí, že se to nepovede. Bylo by výhodné pro obě strany, kdyby Spojené království nejdříve vstoupilo do prostoru volného obchodu a potom po dlouhých jednáních třeba eh, uzavřelo dohody na míru po vystoupení bez eh, nebezpečí katastrofického debaklu eh, v případě rychlého Brexitu. Ráda bych udělila slovo i sobě, a mám jeden komentář a dvě otázky. Týká se to toho, co jste říkal o únorové dohodě, kdy parlament nebyl nejšťastnější po uveřejnění této dohody, ale souhlasím s vámi, že tam je ustanovení, které to zneplatňuje, které zneplatňuje ten výsledek referenda ale to neznamená, že se ty myšlenky obsažené v únorové dohodě nevloudí někde do té dohody s Velkou Británií. Takže doufejme, že je tato únorová dohoda už zcela mrtvá a už se nevrátí zadními vrátky. Moje první otázka souvisí s tím, že v článku 50 jsou dvě věci. Jednak je tam rozhodnutí a, za druhé záměr. Záměr to znamená, co, eh, to, to, co Spojené království musí radě předložit, ale eh, notifikace nebo ta informace o záměru musí následovat po rozhodnutí vlády. A jestliže eh, zdůrazníme, že to, co Britové učinili, to je přesně to rozhodnutí před, jak si bez ohledu na to, co lidé říkají, že to není žádný Brexit a že se musí udělat další referendum, tak prostě je eh, potřeba mít formální rozhodnutí, ehm, že to tedy vyžaduje nějaké právní kroky, ale to podstatné rozhodnutí už učinili občani. Eh, a tak je to takové divné. A já se vás chci zeptat, jestliže, a někteří z nás to nemají rádi, jestliže eh, britská vláda eh, shall notify, to znamená, že musí informovat, co to znamená z pohledu eh, unijního práva, a nevím, který je to článek, myslím, že čtvrtý článek o, o ty sincere cooperation, jestli tam platí. A moje druhá otázka, asi jak v dohodě o vystoupení, tak v té dohodě o nových vztazích by měly být otázky, které vyžadují změny smluv. Já nevím, jestli můžete říci, jaké změny smluv budou potřeba. Jestli to tedy znamená, že obě dohody, jak dohoda o stažení, tak o založení nových vztahů není primární Eh, právo a, a nevstoupí v platnost, pokud nebude neproběhne změna smluv. Já nevím, jestli se pletu nebo ne. Jo, a omlouvám se, mám ještě třetí otázku. Eh, na základě toho, co říkal George ohledně eh, těch území, které má Spojené království, kde jsou na různých územích různé výsledky. Lze uvažovat o situaci, kdyby ta nová dohoda o vztazích mezi EU a Británií, jestli by eh, mohla ta dohoda obsahovat rozdílné vztahy eh, mezi EU a jednotlivými součástmi Spojeného království, že by třeba mohly být jiné vztahy jiné ty relace s, vůči Anglii a, a vůči jiným částem Spojeného království. Nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil o slovo? A přece, omlouvám se, já bych vás byla požádala, abyste mluvil přede mnou. Já většinou chci mít poslední slovo jako žena, no ale vy jste eh, si eh, chytře řekl o slovo později. Děkuji, paní předsedkyně, já se omlouvám, ale jestli chcete, mohu vyprávět o svých prázdninách a pak byste opravdu měla poslední slovo. Ne, ale když už eh, hovořím o prázdninách, je to vtip i současně mm, realita. Já byl totiž v létě v Oxfordu právě v době, kdy Theresa May nastoupila do funkce a pamatuju si, co tehdy řekla. Mě to moc zajímalo samozřejmě a ona zcela jasně řekla, já budu respektovat mandát, který jsem dostala referendem a občany Velké Británie a zajistím, že Spojené království opustí Evropské unii, protože tak se rozhodli občané. Čili já rozumím tomu, co říká pan Korvet, a zvlášť v Oxfordu, kde 70% lidí hlasovalo pro to zůstat v Unii, tak někteří občané eh, v Británii nechtějí aplikovat toto rozhodnutí z referenda. Bohužel si pamatuji, eh, jak to bylo ve Francii, a pamatuji si ten neúspěch eh, TCE a potom nová jednání, kdy ten pocit eh, nepřátelství vůči Unii vlastně se posílil tím, jak vlastně ty takzvané elity odmítly aplikovat rozhodnutí lidu. A a doteď vlastně za to platíme obecně. Já eh, si velice vážím Spojeného království a Anglie, já tu zemi mám moc rád. Nicméně my nemůžeme, a mrzí mě, že to musím říci, ale my nemůžeme čekat na jednostrané rozhodnutí. To, co vy po nás chcete, pane Korbete, a kdybych byl Brit, tak bych asi říkal to samé, co vy, ale tím, že jsem francouz, tak uh, se prostě nechci vžívat do um, britské kůže a naši experti nám říkají, co by se politicky mohlo stát potud, pokud by Spojené království neoznámilo úmysl aktivovat článek 50. To znamená, jakou my máme možnost tady jednat. Vy jste to paní předsedkyně říkala, proto jsem vlastně si nepožádal o, o slovo e, dřív. E, Eh, ale to je prostě důležitá otázka, vy jste ji sama položila, kdy prostě my nemůžeme zůstat takto ve vzduchoprázdnu. Takže by mě zajímalo, co nám můžou říct experti, co v tomto směru můžeme my udělat. Thank you so much. Děkuji. Kdo chce začít a kdo si chce vybrat jakou otázku, tak se rozhodněte, prosím. Bez mikrofonu. Děkuji. Děkuji za vaše vystoupení, eh, za návrhy a dotázky. Bohužel nemám, nejsem schopen na tolik otázek odpovědět, ani to nemohu vzít postupně, nemáme na to čas. Takže odpovím pouze na ty, eh, které se týkají úvah, které jsem si sám již eh, učinil. Takže k některým z těch ústředních témat, která tady zazněla, já trochu možná pozměním to jejich pořadí. Řeknu eh, tedy, že souhlasím s panem Korbitem, že žádné rozhodnutí vlastně zatím nepadlo. Proběhlo pouze referendum, kdy eh, se byli dotázáni občané, ale rozhodnutí nepadlo. A to je důležité si uvědomit. Takže jsme v této situaci, kde se nabízejí nyní různé možnosti. Z celé řady různých důvody, důvodů je třeba se rozhodnout jít určitou cestou. Ale jsou tady různé subjekty, které vstupují do tohoto rozvodu či rozchodu. A my můžeme říci, že to bude rozchod, který se odehraje, řekněme přesně za tři roky. Ano, dojde k němu, ale pouze pokud budou naplněny veškeré eh, podmínky. příspěvky mimo eh, mikrofon. Každopádně je možné, že se situace za eh, několik let eh, změní a že vlastně to jediné rozhodnutí se bude opírat toto poradní referendum. Já sám mm, nedokážu teď anticipovat, jakou cestou se věci budou ubírat. Ještě k panu Korbetovi, který hovořil o tom, co by se stalo, Pan eh, Diran zase říkal, co když nebude požádáno vůbec. Těžko říci. Paní Ruiz eh, to zase formulovala tak, eh, že co když se požádá a pak si to Spojené království rozmyslí a co ty náklady, které v souvislosti s tím vzniknou. Já si myslím, že tady především mají vzniknout politické, politické náklady, ale na druhé straně tady bude určitá výhoda, že jak Spojené království, tak Evropská unie si projdou určitým obdobím reflexe. A já si myslím, že to může být velice přínosné, velice eh, důležité A samozřejmě, že v souvislosti s tím vzniknou nějaké náklady, ale myslím si, že s tím je třeba počítat. Každopádně je potřeba pracovat eh, na tom a tím se dostávám k tomu, co eh, říkala paní Spinelli, která nadnesla otázku, eh, referenda v Severním Irsku či Skotsku. Eh, já si myslím, že nejlepší je, by bylo vytvořit eh, takové podmínky, aby jak Skotsko, tak eh, Severní Irsko, které trochu v jiné situaci, se neocitlo v takové situaci, že by bylo nuceno si referendum o nezávislosti zorganizovat. Já si myslím, že by to nebylo prospěšné. To, co je potřeba eh, udělat, je, aby se začalo uvažovat o takových budoucích modelech, eh, aby nikdo z těchto regionů nebyl nucen, aby žádný z těchto regionů nebyl nucen si obhajovat svá práva tím, že by organizovali referendum eh, k setrvání eh, v Unii. Další otázka paní Beres. Vy jste říkala, že to není otázka technická, kterou teď řešíme, že to je spíše otázka eh, politická a v tom s vámi mm, souhlasím. Asi nemá smysl, abych já říkal, co vše by měl dělat eh, parlament, ale možná jednu věc bych zdůraznil, aby parlament vnímal celou situaci jako příležitost, příležitost k tomu, aby Evropská unie se posunula dál Jak eh, říkala paní eh, Ruiz, že už nyní máte k dispozici zprávy, které se zaobírají budoucností Evropy. Pan profesor se bohužel odklání od mikrofonu. Takže bylo by dobré toho využít, té současné situace využít tomu, že by se zrychlil proces reflexe, že bychom se začali zamýšlet nad budoucností Evropy, že bychom spustili novou debatu, ať už by to bylo tady, ve vašem výboru, v parlamentu. Samozřejmě, že mě nepřísluší, abych něco takového navrhovala, ale myslím si, že eh, Brexit teď hýbe vším a nutí nás všechny, vás politiky, občany, přehodnotit současnou situaci. Takže ano, je potřeba dosáhnout konkrétních politických reakcí. Já říkám, bohužel jsem nemám možnost odpovědět na všechny otázky. Tak jenom eh, vybírám. Obecně ještě se zmíním k tomu, co říkal pan Korbit. Jak bychom mohli zajistit, že po určitém období reflexe a vyčkávání poté, mm, co už bude mm, pracována smlouva, se třeba Spojené království mm, rozmyslí. Já si myslím, že je potřeba vytvořit eh, takovou smlouvu, která bude eh, uvažovat i o této alternativně, tedy že celý proces bude zvrácen. Myslím si, že eh, celý proces bude rozfázován do několika fází. Nejprve bude potřeba eh, uvažovat o podmínkách, které vůbec umožní eh, umožní vystoupení. Pokud k vystoupení skutečně eh, dojde, tak bude potřeba vyjednat další smlouvy, aby byly plně respektována, byla plně respektována práva všech občanů, aby to bylo co možná nejméně škodlivé pro všechny dotčené. A za třetí je potřeba, aby Evropská unie využila současné situace, kdy už nebude existovat veto Spojeného království k prohloubení e, nejrůznějších e, modelů e, fungování. Myslím si, že to je skutečně okamžik, který můžeme přínosně využít. Teď nevím, kdo, kdo z vás, René. Yeah, thanks a lot. Děkuji. Zazněla tady řada velmi zajímavých otázek, ale e, je to pouze asi výchozí bod, rozhodně e, nemůžeme dospět e, něčemu definitivnímu. Rád bych to rozdělil na několik kategorií, jednak co se stane před tou notifikací, co se stane po té notifikaci a, a, a jak, eh, co se stane v okamžiku, kdy bude existovat návrh té eh, smlouvy. Nejprve tedy ty, eh, ta otázka předsedkyně Hybne, co to znamená shell notify. jestli tady je nějaká právní povinnost, je v okamžiku, kdy se nějaký stát rozhodne vystoupit, já eh, to chápu jako odkaz na národní ústavní eh, zvyklosti, tedy co se stane, pokud eh, to je v kompetencích toho daného členského státu, pokud znám ústavní právo ve Spojeném království, tak to referendum je jenom poradní, není závazné. A z toho titulu tady dochází k vytváření nějaké postupu, ale to pořád ještě neznamená, že to postupuje podle ústavního práva. A potom jde o Eh, problémy, na které pozorňoval pan Šepflin. Když se to teď spojí s článkem 43, tak by mohla nastat situace, kdy eh, by Evropská komise, v případě, že není společný článek 50, tak by Evropská komise mohla iniciovat eh, u Evropského soudního dvora žalobu pro porušení povinností a já mám trošku problém s tím si představit, jak by mohla Evropská komise zahájit postup proti členskému státu, protože nedošlo k přijetí nějakého politického rozhodnutí. Žádný takový precedent eh, v judikatuře neexistuje. Ano, možná požadu, aby tam říká rada jednala, ale soudní dvůr eh, eh, například v tom rozhodnutí o rozpočtovém dozoru rozhodl, že rada musí nějak jednat, ale neznamená to, že ten to politické rozhodnutí musí být takové nebo onaké. Je asi asi to funguje tak, že eh, čím déle to trvá, než se český stát formálně rozhodne, eh, že musí dojít nějakému vyjádření zájmu, ale já bych eh, spíše to nechtěl definovat jako něco, co by bylo právně závazné, právně vynutitelné. Zelené 43 nicméně tady bude hrát určitou roli a sice to bude tak, že podle těch současných legislativních postupů se například uh, už eh, Spojené uh, království rozhodlo vzdát se předsednictví, bylo velmi chytré rozhodnutí. A teď například uh, dochází k revizi nějaké budoucí vraby, úpravy, jde o to, jestli Spojené království mohlo využít svého práva veta, ale vzhledem tomu, že už k tomu nebudou náležet, tak ten článek 43 bude mít silnější roli v tom, že Spojené království nebude komplikovat přijímání budoucí legislativy. A tím se dostávám k otázce že Beres, která mluvila o tom novém uspořádání, které by mělo pomoci eurozóně, tohle by mohl být jeden z těch prvků. It's actually a good last word. We could finish the <laughs> session. Tím bychom vlastně dnes mohli skočit, skončit. Je tady tady určitý prostor pro použití článku 43. A teď eh, k tomu, co je možné předložit k ústavnímu, no, pardon, k soudnímu dvoru. Já si nemyslím, že ta notifikace by se tam eh, mohla nějak eh, žalovat, nicméně poté ten eh, závěrečný výsledek článku 50 to je eh, postup Evropské unie. Evropská unie pořád musí eh, pořád musí eh, dodržovat eh, svá vlastní pravidla. Nemůže porušit, to je možné samozřejmě zažalovat u soudního dvora a eh, počkat si na výsledek. Další okruh otázek je to, jestli se to má spustit co nejdříve, jestli se má počkat, jestli se má roz, prodloužit to Eh, období, než eh, se ten článek 50 použije, tím se dostáváme k tomu konkrétnímu znění. Je to jedno z těch ustanovení, a těch je v té smlouvě hodně, které eh, jsou určeny pro politiku, ne pro, nejsou tam správní důvodů, podobně jako konvence hospodářské politiky, to jsou věci, které jsou politické vlastní podstaty a těžko se potom um, právně vysvětlují. Nicméně je tady určitá formulace, která je důležitá, na kterou bychom se měli podívat jaký je smysl toho požadavku jednomyslnosti při prodlužování té lhuty. To má samozřejmě něco jiného od kolikone většiny. Je to něco, co má zvýšit vyjednávací eh, právo moc, tedy eh, Evropské unie při tom jednání eh, se Spojeným království. To znamená, že by se to mohlo využít v okamžiku, kdy Spojené království nebo ten stát, který chce vystoupit, bude vytvářet různé obstrukce v tom jednání. To dvouleté období začne a to prodloužení může být už jen teprve po ukončení toho období dvou let. A dále je možné dospět k řešení, kdy se tu dojde k prodloužení té lhuty, ale je potřeba dosáhnout myslnosti. Ta smlouva umožňuje tedy, dává prostor pro to, aby došlo k tomu prodloužení, pokud se na to Evropská rada zhodne. Další eh, věc je to, že ten smysl byl v tom, aby byl vyvinut tlak na jednající strany, aby dospěli k nějakému řešení, aby eh, to jednání nepokračovalo do nekonečna. Nicméně já mám pochybnosti o tom, jestli Evropská unie a Spojené království by již mohly eh, začít s tím jednáním ještě předtím, než to, ten postup bude Eh, spuštěn. Samozřejmě si mohou na eh, zájem ujasnit své vyjednávací pozice. Potom to vyjednávání je jednodušší. Je to lepší, než aby se ta pozice měnila ještě během jednání, ale je možné, ano, aby se eh, Británii domluvili na tom, co chtějí vlastně vyjednávat, ale je eh, potřeba, aby ta notifikace byla doručena Evropské radě a teprve potom eh, to může začít, aspoň tak já si vykládám článek 50. Eh, máme už jenom pět minut s tlumočením, potom můžeme pokračovat, ale pouze v angličtině, protože tlumočníci budou muset odejít. Otázkou tedy je, co se tam všechno může dát a jestli to bude vyžadovat změnu smluv ještě předtím, než se uzavře ta dohoda o vystoupení. To je zajímavá otázka, já jsem to úplně si ještě nepromyslel. Samozřejmě, že eh, by bylo možné například adaptovat eh, institucionální pravidla, protože tak, jak to je teď, tak eh, Evropský parlament má například 751 poslanců a musí to nějak vyřešit a zase hlasovací práva na radě, pokud eh, eh, ten počet zůstane stejný pro ostatní státy jako Německo, to tak se tím naruší ta rovnováha, takže tady bude potřeba vyřešit už jenom to složení Evropského parlamentu, to je jeden z těch, jedna z těch věcí, která si asi bude vyžadovat změnu smluv. Ale abych vám dal ještě eh, pevnější představu o tom, co všechno se bude muset měnit, myslím, že to bych se musel mnohem více promyslet, ale určitě to je velmi validní otázka. A tím odpovídám i Pervanš Šperes na to, co se má stát se strukturou eurozóny, jestli i to má být předmětem těch jednání. Eh, já si myslím, že je těžké teda v do souvislosti s tou dohodou o vystoupení. To je dohoda na míru, eh, která se netýká čistě jenom těch zemí eurozóny. Toto by mohlo eh, se vztahovat k té, k té otázce změny smluv, ale já bych se bránil tomu, aby se to zatěžovalo politickými otázkami, které jsou sami o sobě dost náročné. Otázka zdanění, o které hovořila Pervanš Perez, je také velmi zajímavá, vzhledem k tomu, že ona mluvila o tom řešení na míru a stejně tak i e, pravidla státní pomoci, to se vztahuje stejným způsobem na Spojené království jako na Irsko. je tady určitý prostor pro to, jak vyřešit otázku zdanění ale jak eh, řešit eh, v budoucnosti, v těch budoucích dohodách to zdanění? Máme tady například tu dohodu se o úsporách, máme tady eh, také dohodu o dividendách a eh, dalších podobných věcech. Eh, je evidentní, že Evropská unie nemá ani žádnou pravomoc, jak ovlivňovat eh, sazbu daně, ale jde o to, Eh, jak se budou řešit otázky zdaní mezi členskými státy. A potom jsou tady další měkké nástroje. Víme, že eh, obě strany by se musely vyměnit stanoviska k tomu, jak se změní v budoucnosti ta fiskální pravidla, ale já bych tomu přidal ještě jednu podmínku. A sice, že eh, občanská společnost velmi často kritizuje tento mechanismus, například u SETA, který by Eh, platil v tom stavu s Kanadou. A na závěr eh, stanovení o kondicionalitě a podmíněnosti, to je velmi zajímavá věc, protože to ukazuje, jak bychom se mohli dostat k řešení, tam bude ta, platit ta dvouletá lhůta a potom bude potřeba více času. Se podíváte na článek 50, tak tam se hovoří o tom, že se musí zohlednit ten budoucí rámec toho vztahu, co neznamená, že to tam e, musí být řešeno nějakým podrobným způsobem, ale musí tam na to být nějaký právně validní odkaz. A říkat, že ta dohoda začne platit pouze v okamžiku, kdy eh, bude představovat o tom budoucím vztahu, tak ano, Eh, tam se řekne, bude to jednání probíhat dva roky, bude tam takové ustanovení o té podmíněnosti, aby se zajistila ta budoucnost, ale nebude ještě jasné, jak podrobně ta budoucnost vlastně bude vypadat. Na první pohled to je něco, co by stálo za zvážení správního hlediska, ale jediná věc, eh, na kterou bych chtěl pozornit, je to, že bude asi diskuze o tom, jestli se to vyžaduje jednomyslnost nebo ne. Já si myslím, že to ustanovení o podmíněnosti by Eh, také podléhalo tomu pravidlu článku 50. To by také mohlo vyřešit určité problémy, které tady eh, byly popsány. A tím se dostáváme k úplně poslední věci, vyjednávání těch eh, dohod na míru EAA. To je relativně chytré řešení, protože tady jsou určitá pravidla, která by se mohla, která by mohla začít platit okamžitě je tam Norsko, Island a Liechtensteinsko. Pokud by tam Británie vstoupila jenom proto, aby eh, překonala nějak to přechodné období, které na konci povede k jejímu vystoupení, tak ty zbývající státy by s tím asi měly trochu problém, protože jejich eh, pravidla si vyžadují, aby eh, jejich instituce se potom podílely na těch jednáních a politicky za to, přestože já jsem právník a nemám já žádný politický mandát, tak eh, bych tady dával přednost eh, tomu ustanovení o podmíněnosti spíše než tomu modelu EAA, eh, Evropského hospodářského prostoru, protože to umož, dává více prostoru. Děkuji. Steve Pierce. Děkuji. Jestli se nepletu, tak už máme jenom čtyři minuty.